Vážení kolegové, zaujměte prosím místa, měli bychom začít. Nyní zahájíme eh, projednávání velice důležitého bodu na pořadu jednání a sice výměna názoru s komisařkou Vasiliovou o směrnici o uplatňování práv pacientů při přeshraniční zdravotní péči. Nejdříve eh, mezi námi eh, vítám paní komisařku Vasiliu. Novou. Je velice důležité, abychom se vyměnili názory k tomuto tématu, protože náš výbor byl eh, hodně zapojen do projednávání tohoto tématu. Pro nás je velice důležité, aby zdravotní služby, stejně jako ostatní služby, byly eh, podpořeny jak pro občany na jedné straně, tak pro občany na druhé straně. Tak paní Vasiliu, máte slovo. Eh, Vážení poslanci, jsem velice ráda, že s vámi dnes mohou být. A eh, ze všeho nejdříve vám přeji všechno eh, nejlepší do nového roku. Vím, že se schyluje k důležitým volbám a přeji vám hodně, hodně úspěchu. Rok 2009 bude docela jistě s eh, rokem změn a výzev eh, pro nás, pro všechny. A doufám, že také se budeme všichni těšit dobrého zdraví. Dnes se nadchází pro mě velice dobrá příležitost, abych s vámi probrala i jednu z nejdůležitějších směrnic v oblasti eh, zdravotnictví, kterou tato komise předkládá, a sice návrh na směrnici o uplatňování práv pacientů při přeshraniční zdravotní péči. Víte sami lépe než já, že zdravotní péče byla vyňata z rozsahu směrnice o službách v roce 2006 a bylo to právě tady v parlamentu, odkud přicházely žádosti na komisi, aby vytvořila konkrétní eh, legislativní návrh, který bude zohledňovat specifika a složitost zdravotnického sektoru. Ten návrh byl eh, vytvořen na základě připomínkového řízení z roku 2006, eh, posouzení dopadu a průzkum Eurobarometru z roku 2007 a také, a to je důležité, na základě práce paci, eh, Evropského parlamentu o mobilitě pacientů a službám pacientů. Tím myslím eh, zprávu pana Boise z roku 2005 a paní Vernion z května 2007. Náš eh, návrh do značné míry odráží myšlenky a mm, principy, které parlament v, tomto, v těch důležitých zprávách zakotvil. Nebudu zacházet do podrobností, jsem si jistá, že většina z vás si už ten návrh prostudovala a přečetla bedlivě. Nicméně eh, dotknu se několika hlavních myšlenek. Za prvé, hlavním cílem je poskytnout pacientům lepší příležitosti a přístup ke zdravotní péči po celé Evropě. Pacienti jsou eh, středobodem návrhu, eh, tohoto legislativního návrhu. Ovšem měla bych také vysvětlit, čím se ten návrh nezabývá. Nezabývá se otázkou mobility zdravotních pracovníků nebo svobody usazování eh, poskytovatelů zdravotní péče. Mobilita pacientů eh, se eh, řeší odděleně od mobility profesionálů ve zdravotnictví, protože je třeba dále zvažovat otázky, které souvisejí s, s pracovní ve zdravotnictví na úrovni Evropské unie prosinci minulého roku komise přijala zelenou knihu o evropské pracovní síle ve zdravotnictví a na základě toho probíhá veřejné připomínkové řízení ke konkrétním otázkám, které se týkají pracovníků ve zdravotnictví a to eh, komplexně, holisticky. Jsem eh, si jistá, že parlament významně přispěje k definici příštích koncepčních kroků v této oblasti. Dovolte nyní, abych se vrátila k otázce mobility pacientů. Navrhovaná směrnice má tři hlavní cíle. Za prvé, objasnit podmínky, za kterých budou pacienti mít nárok na přeshraniční zdravotní péči a dostanou eh, zaplaceno eh, podle tarifu ze své domovské země, pokud si rozhodnou, že to je pro ně to nejlepší řešení. Za druhé, poskytnout záruky ohledně kvality a bezpečnosti péče po celé Evropě a podpořit evropskou spolupráci mezi eh, systémy zdravotnictví. Pokud jde o první cíl, tak tento návrh odráží eh, četné, eh, četná rozhodnutí Evropského soudního dvora o právech evropských občanů vyhledat zdravotní péči ve zvoleném členském státě a nechat si ji proplatit a zároveň eh, respektovat mm, kompetence členských států. Tento přístup podpořila jak Rada, tak parlament. Je jenom spravedlivé, abychom občanům poskytli eh, právní jistotu a to, aby bylo jasné, jaká mají práva jako pacienti. Já chápu obavy ohledně eh, pravděpodobného dopadu směrnice na národní zdravotnictví a jejich trvalou udržitelnost. To eh, je zejména zvláště znepokojivé pro paní Verňu. Proto bych ráda vysvětlila některé věci a rád bych vás ujistila v určitých ohledech. Naše posouzení dopadů bylo vytvořeno na základě eh, četných vstupů od odborníků. Komise odhaduje, že mobilita pacientů je velice omezená a dosahuje zhruba 1% celkových výdajů na zdravotnictví a 1% eh, celkového počtu pacientů. A mm, navíc i pravděpodobně do budoucna bude omezená. Lidé říkají sami, že eh, radši se nechají ošetřit co nejblíže domovu. Ve Francii například. Podle našich odhadů pouhých 100 eh, tisíc pacientů by se rozhodlo nechat se ošetřit v jiném členském státě každý rok. V Německu je to číslo zhruba 150 tisíc. V Polsku asi 90 tisíc. Všechny tři příklady jsou hodně pod jedním eh, procentem, o kterém jsem dříve hovořila. Cílem toho návrhu není propagovat mobilitu jako takovou, ale návrh uznává, že mobilita je velice důležitá pro některé pacienty v určitých okolnostech. Celkově lze říci, že dopad na schopnost zdravotnických úřadů plánovat zdravotnictví by měl být eh, zanedbatelný. Návrh také předpokládá celou řadu bezpečnostních mechanismů, abychom se vyhnuli neočekávaným dopadům. Za prvé, eh, balíček mm, eh, toho, eh, co pacient dostane, je definován daným jeho členským státem. I když se to nedotýká nároku pacienta ve svém domově, tak tato směrnice nevytváří žádné nové nároky eh, pro pacienty na eh, nové eh, úkony v zahraničí a na jejich proplacení. Za druhé, výše úhrady se vypočítává podle tarifů členského státu, kde je pacient zapsaný pacientovi bude uhrazeno jenom to, co by dostal doma. A členský stát si zachovává kontrolu nad jednotkovými cenami úkonů. Za třetí, národní a regionální pravidla plánování zůstávají v platnosti a nezměněná. Pokud například členský stát si vyžaduje Eh, v konzultaci u všeobecného lékaře, pokud před návštěvou u odborního lékaře, tak eh, tento eh, mechanismus bude platit, i když si pacient z tohoto členského státu bude chtít zajistit péči v zahraničí, pokud to nebude diskriminační. Pokud ovšem dojde k nepředvídatelnému nárůstu přeshraničních zdravotních úkonů, ze kterého by mohlo dojít k eh, velkým eh, mm, eh, problémům pro zdravotní systém a mohlo by to ovlivnit jeho udržitelnost, tak je tam další bezpečnostní doložka. Návrh umožňuje členskému státu zavést systém předběžného schvalování zdravotní péče. To by členskému státu umožnilo zabezpečit svůj zdravotnický systém, pokud to bude nezbytné, v souladu s eh, judikaturou Evropského soudního dvora. Předběžné eh, schvalování proto není vyloučeno, ale eh, jak rozhodli evropští soudci, mělo by být výjimkou pouhou, která se bude týkat nezbytné nemocniční péče a mělo by se používat uměřeně. Tak je to přesně řečeno v soudním rozhodnutí. Definice nemocniční péče je také další důležitá věc. Musíme pacientům poskytnout eh, právní jistotu a zajistit, aby to všechno bylo jasné. Musíme zajistit, aby v Evropě neexistovaly žádné rozdíly v této definici, protože jinak by to vedlo k nerovnosti mezi pacienty po celé Evropě a k nezbytné debatě a eh, Eh, rozporům. Proto si myslím, že zavádění národních eh, eh, seznamu k definici nemocnic a specializované péče by bylo matoucí a kontraproduktivní a narušovalo by to cíle směrnice. Musíme zajistit, aby duch a obsah judikatury Evropského soudního dvora byly zachovány. Protože jinak bychom akorát obnovili nejistotu, a ztráceli bychom ze zřetele eh, cíl a sice zajistit práva pacientů. Nyní dovolte, abych se eh, podíval na druhý cíl eh, té směrnice, a sice dát pacientům mechanismy zajišťující bezpečnost a kvalitu zdravotní péče. Jasné informace, které budou umožňovat informované rozhodnutí a řádné nápravy a očkodnění v případě újmy tak v současné době neexistují žádná pravidla eh, na úrovně společenství ohledně toho, jak toto v přezraniční péči zajistit. A bez pravidel je těžké zajistit kvalitu a bezpečnost pacientům, kteří překračují hranice. Připomněla bych, že Větněnová zpráva z roku 2007 vyzývá k bezpečné, vysoce kvalitní mm, bezpečnému vysokoletnímu rámci pro přeshraniční zdravotní péči. Kvalita a bezpečnost, stejně jako informování pacientů, jsou, a to jsem ráda, i eh, v nadále mm, zásadním ohledem, kterým se zabývá eh, návrh stanoviska, které budete potom projednávat. Článek 5 návrhu směrnice zajišťuje celou řadu požadavků v tomto ohledu, zejména jasné Eh, bezpečnostní a kvalitativní standardy, které je třeba definovat a zveřejnit v každém členském státě eh, a podle kterých by se sledovali, mm, sledovalo naplňování měřítek. Toto zásadně eh, prohlubuje hodnotu té původní, toho původního návrhu ve směrnici o službách, protože bez toho by zdravotnictví Eh, dopadlo ještě hůř, nebo dopadlo mnohem hůř, než eh, jakákoliv jiná komerční služba a to rozhodně nechceme. Vím, že toto ustanovení eh, způsobí obtíže pro řadu členských států, ale pokud by tento článek měl být nějak rozmělněn, tak bychom opominuli zásadní podstatu zdravotní péče a opominuli bychom pacienty. A přesně tomu se musíme vyhnout. Třetím cílem uši a zlepšené spolupráce v určitých oblastech, který někdy zastínuje ten aspekt judikatury, je, že tady máme určité výzvy a příležitosti. A doufám, že navrhovaná opatření pomohou naplnit obrovský potenciál na celoevropské spolupráce mezi zdravotnickými systémy. Naším cílem není zvýšit byrokracii nebo uh, vnutit nebo eh, nařídit jednotný přístup, ale naopak eh, oblasti, kde eh, lze takto lépe vyřešit výzvy, zajistit komplexním přístupem. Práva pacientů, dámy a pánové, snaha o, úspory z rozsahu, o lepší prosazování nových technologií a o lepší spolupráci jsou, to jsou všechno hnací síly za tímto návrhem. Já jsem si jistá, že naši žádost sdílíte a přeji vám, abyste produktivně a úspěšně projednali návrh této směrnice. Zejména bych chtěla poděkovat e, zpravodajce paní Vernion za její cené příspěvky. Její návrh stanoviska obsahuje velice zajímavý e, základ pro diskusy a já doufám, že jsem vám přispěla užitečnými vysvětleními, která také přispějou k této užitečné rozpravě. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě zůstávám vám eh, k dispozici, abych zodpověděla veškeré vaše dotazy a abychom zde mohli vést plnou debatu. Děkuji. Děkuji vám. A nyní bych dala slovo eh, zpravodajce pro tento návrh, paní Verňon. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko, za to, co jste nám zde řekla, za to, že jste se mě snažila uklidnit, ale nejsem přece jen ještě zcela uklidněna. Já jsem dobře pochopila, že máte tři hlavní cíle, které plně sdílím a myslím si, že je sdílíme všichni. To znamená upřesnit podmínky mobility pacientů, zajistit bezpečnost a kvalitu služeb, s tím všichni souhlasíme, a posílit spolupráci mezi členskými státy. Myslím si, že tyto tři cíle si klademe všichni právě v zájmu evropských občanů, protože zdravotnické služby jsou a musí být vždy musí vždy přispívat k sociální soudržnosti, nesmějí vytvářet nerovnosti mezi občany, přispívají k teritoriální soudržnosti, o tom také budeme mít možnost možná hovořit. Takže myslím si, že sdílíme tyto cíle, ale nesouhlasíme zcela s tou cestou, kterou se máme vydat pro to, abychom dosáhli těchto cílů. A v tom, co jste zde řekla, tak přece jen mám ještě určité obavy, protože hovoříte o studii dopadu, je pravda, že mobilita v současné době je procento celkových pacientů, kterých se to týká na evropské úrovni, což je málo. Ale vůbec nevíme, jaká bude mobilita pacientů, jaké budou jejich potřeby za několik let na Evrop, v evropském měřítku. A já jsem četla ve, ve francouzském zdravotnickém časopise číslo, které mě skutečně vedlo k úvaze 54 číslo. Vy jste uvedla číslo 100 tisíc francouzských pacientů, kteří se nechají ošetřovat v zahraničí, ale 54% francouzů říkají, že jsou připraveni nebo ochotni se nechat ošetřit v zahraničích. A myslím si, že stejný reflex máme v mnoha zemích. Myslím si, že tak tomu je třeba v Německu, ve Velké Británii, protože jsem diskutovala se svazy pacientů v různých zemích. A je zde skutečně riziko, že nastanou velké problémy. Tato směrnice by měla zvýšit své ambice. S těmi cíly souhlasíme, musíme skutečně vyjasnit a upřesnit. a zůstává zde ještě dost právní nejistoty. Myslím si, že bychom zejména neměli, a vy jste to ostatně řekla, doufám, že se nám to podaří, že by tato směrnice měla být, se stala nástrojem šíření zdravotního turismu aby, co, což by vlastně vytvářelo systém zdravotnictví dvourychlostní a <clears throat> mohlo by to vést i k tomu, že v nějaké veliké obrovské zemi, jako ve Spojených státech, se zdravotní systém mění a snaží se eh, být více spravedlivý. A myslím si, že Evropa, která je modelem v tomto, má toto na mysli. Pokud se týká spolupráce mezi členskými státy, tak ta specifičnost a diverzita různých zdravotních systémů, nesmíme zapomínat, že v různých zemích, jako je Německo, Španělsko, jsou velké regiony autonomní, kde se zdravotnictví řeší jinak, i když je celkový rozpočet na státní úrovni. Takže toto všechno je potřeba zohlednit na úrovni eh, informovanosti a výzkumu. Myslím si, že je zásadní, aby skutečně to byly členské státy, které by vzájemně spolupracovaly a aby nebyly nějaké seznamy, ne, ne, lékařských služeb, protože v této směrnici to není zcela jasné. A pokud ty nemocniční služby budou stanoveny, tak je potřeba, aby členské státy mezi sebou spolupracovaly. Myslím si, že je nutné, abychom měli určité předběžné povolení pro ochranu sociálních služeb, které jsou dosti choulostivé v celé Evropě. Já zde odlišuji Snažím se jít tedy tou vaší cestou, pokud jde o práva pacientů a odlišovat předběžné povolení, které podle mě by nemělo být výjimkou nebo nějakou odchylkou je potřeba, aby zdravotnické systémy a systémy sociální ochrany byly opravdu k tomu vybaveny. A tedy je zde rozdíl mezi předběžným povolením a žádostí nebo, nebo atestací když chceme, chce někdo odjet eh, do zahraničí pro nějaké lehčí zdravotní ošetření. Myslím si, že je to plus pro pacienty, protože když se přihlásí, aniž by potřebovali povolení, tak eh, musí být nějaká přepážka, která je bude informovat o všech jejich právech na zdravotní a administrativní úrovni tak aby prostě věděli, zda když jedou do té které země, tak bude dosažena kvalita služeb a také, aby věděli, zda a jaké případně doklady potřebují vyplnit. Já si myslím, že by neměla vznikat nějaká nová práva pro pacienty nebo nové protiklady, ale aby pacient zůstal v centru dění. Potom samozřejmě jsou zde dru, typy té zdravotní péče, která se musí upřesnit. Pak je zde něco, co není zohledněno, a to je zohlednění kontinuity služeb a odpovědnosti v případě případných sporů nebo odvolá nebo různých právních prostředků. To se může samozřejmě lišit podle jednotlivých soudů a myslím si, že tímto bychom se měli také zabývat. Pak je tam něco, co není uvedeno a co se mi zdá také důležité, to je vzájemné uznávání lékařů lékařských předpisů. Pacient, který se nechá ošetřit v jedné zemi, musí mít možnost mít lékařský předpis této země, který bude uznáván v lékárnách ve své vlastní zemi. Říkám to, protože se mi to stalo o dovolené že jsem získala lékařský předpis, který nebyl uznán v té zemi, do které jsem jela. Někdy to nebylo tak, tentokrát to nebylo tak vážné, mohla jsem se bez toho obejít, ale někdy to může být závažné. Vím, že jste napsala a zdá se mi velmi důležité, a zejména na úrovni legislativců, kterými jsme, abychom měli vizi Evropy za 10-15 let nebo i ve vzdálenější budoucnosti. Jsme kontinent, který stárne a který skutečně výrazně stárne. Máme zde kvalitní lékařské služby, takže se dožíváme delšího věku, populace je čím dál starší a nutně budeme potřebovat mít k tomu přizpůsobené služby. Takže skutečně dlouho, koncepce dlouhodobých služeb včetně služeb pro starší občany, zdravotních služeb v jejich bydlišti. To se mi zdá být zajímavou vizí, která by asi lépe ochraňovala občany a anticipovala by problémy, které, ke kterým dojde v následujících létech. Myslím si, že o tom všem bychom měli znovu diskutovat, měli bychom vylepšit tento text a pak se mi zdá, že tam je dosti výrazná mezera. Nevidím, jak můžeme hovořit o mobilitě pacientů, o jejich bezpečnosti, o kvalitě služeb, když nemluvíme o mobilitě odborníků ve zdravotnictví, protože je těsné pojítko mezi pacienty a lékaři, chirurgy, zdravotními sestrami a tak dále. Ta vazba je velmi silná a myslím si, že směrnice z roku 2005 o kvalifikaci odborníků ve zdravotnictví není dostatečná, pokud se týká eh, lékařských povolání. A myslím si, že je důležité, abychom se tímto bodem v této směrnici také zabývali, protože jednak je to samozřejmě kvalita a ta bezpečnost, ale navíc nesmíme zapomínat na to, že mm, nesmí docházet k nerovnováze v některých členských státech. Takže souhlasím s tím, když říkáte, že bychom neměli podporovat tu turistiku zdravotní, nicméně zdraví populace je také klíčem k ekonomickému rozvoji, ale je to také sociální model, jeden z pilířů evropského sociálního modelu a myslím si, že bychom měli tomu věnovat dostatek času, je to zásadní téma, vy jste to sama řekla, je to jeden z nejvýznamnějších textů, byla zde směrnice o službách jiná, ale toto je jeden z nejvýznamnějších textů pro život evropských občanů. My jsme skutečně v zásadním období nyní, a druhá cesta, my jsme nyní vybudovali tu první část cesty a nyní budujeme sociální, politickou, ekonomickou Evropu a nesmíme se splést a musíme skutečně s tomu věnovat dostatek času a probrat ty věci do podrobnosti. Děkuji, paní komisařko. Děkuji. Nejdám slovo stínovému zpravodaji, ale a prosím maximálně čtyři minuty. Pan Burke. Děkuji v komisi za dnešní dopolední prezentaci a děkuji vám, paní komisařko, za zprávu, kterou jste zatím, za práci, kterou jste zatím odvedla. Myslím si, že zdravotní péče je poměrně uh, uh, složité téma a uh, pokud hovoříme o přeshraniční péči, tak to už vůbec nevyřešíme hned. Je třeba mít e, vyváženou regulace. Předkládaný návrh samozřejmě e, se snaží hodně o dosažení této rovnováhy. Otázky, které vznikají, e, se týkají například odkladů. Já vím, že to je eh, něco, co eh, nemůžeme eh, zamíchat do tohoto tématu. Nicméně tato směrnice bude donucovat jednotlivé země aby, s tím řešili, aby to řešili, protože u nás se čeká na některé úkony pět let a je třeba kolikrát jít až k soudu, aby se, s tím, aby se začalo něco řešit. Potom je tady otázka nedostupnosti péče v konkrétním státě. státě. Já osobně jsem eh, příjemcem eh, přezdraniční péče sám, takže mám obrovský zájem na tom, protože péče nebyla k dispozici u nás doma. A potom jde o eh, dostupnost péče v pohraničním oblastech, kde se lidem vyplácí cestovat do zahraničí, protože tam jsou služby dostupnější. Je důležité, abychom nebyli příliš velcí byrokraté v této otázce, protože lidé, kteří potřebují lékařskou péči, Eh, obyčejně nemají příliš eh, velkou sílu na to, aby řešili všechny tyhle věci, takže nepřebyrokratizujme to. A pokud jde o to eh, předběžné schvalování pobytu v nemocnicích, tak tam myslím, že to je třeba opravdu dobře vyvážit, tak aby a měli bychom se snažit o tuto rovnováhu. Tak, aby informace byly dostupné poskytovatelům zdravotní péče v každém členském státě, ale aby se také dostali k lidem, kteří potřebují péči. Jedna z otázek, kterou potřebujeme opravdu bedlivě řešit, je e, péče následná. Pokud jde o e, měla by být narysována jasná čára mezi e, tím, kde je ta základní péče a následná péče, a aby lidé se nemuseli vracet do své původní země pro následnou péči, nebo to jasně vydefinovat a musí o tom panovat jasné informace. U nás například e, někdo přijel z Německa do Irska a potřeboval zdravotní péči před dvěma lety, ale německé úřady e, neuvolnili e, anamnézu protože ten člověk byl přijat do psychiatrické léčebny, takže to vyvolávalo velké obavy. A ta obava o sdílení lékařských informací to je, to je velice důležitá věc. Samozřejmě nesmí být eh, porušena důvěrnost celé této oblasti. Nicméně je to otázka, která vyvstává a která je velice složitá. Eh, naše úřady eh, to považovaly za velice obtížné to vyřešit. Takže je důležité, aby tyto informace se sdílely prostřednictvím spolupráce zdravotnických úřadů. A potom následná péče, kdy člověk odcestuje do jiného členského státu, nechá se ošetřit a potom odcestuje zpátky, tak je důležité, aby ty informace eh, si vyměňovaly eh, v zdravotní orgány v obou státech velmi plynule. Myslím si, že je důležité, aby eh, směrnice také projasnila tyto otázky a zajistila právní jistotu. To je nesmírně důležité. O to se tady musíme pokusit. Nevyřešíme všechny ty otázky. Vím, že paní komisařka velmi tvrdě pracuje na vyřešení všech těch otázek. Možná zjistíme, že za dva nebo tři roky bude třeba eh, se eh, k tomu tématu znovu vrátit. Ale myslím si, že je důležité, abychom dosáhli určité rovnováhy. A docela jistě vítám návrh paní komisařky, myslím si, že všichni k němu můžeme přispět, ale je důležité, abychom dosáhli té rovnováhy, protože nakonec pacient je ten, o koho se chceme starat. A je důležité, abychom to nepřebyrokratizovali, abychom neznemožili lidem z, eh, nechat si poskytnout zdravotní péči, kterou si zaslouží a kterou potřebují. Děkuji. And... Děkuji. A nyní uh, paní Rühle. Nebo pardon. Wilson. Možná nevím, jestli postupujete podle věku nebo krásy, ale... <laughs> nebo zdraví, já budu hovořit obojí. Tak já budu hovořit dánsky. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já se těším na spolupráci o této legislativě, protože tato legislativa je velice důležitá pro evropské občany. Ale jsem velice vděčná eh, naší komisařce za to, že jakmile nastoupila do úřadu, tak eh, se pustila do tohoto tématu a pracuje v něm velice dobře. <clears throat> Já se eh, v rámci této směrnice eh, tedy o přezraniční péči o pacienty zaměřuji na jednoznačně jedno téma. Když já jsem vyrůstala na venkově, tak se znala jednoho starého pána který jezdil eh, na motorce eh, na, ves, po vesnici na nákupy a vždycky mi napadne tenhle člověk, když eh, pracuji na takovéhle legislativě. Protože doufám, že bude mít šanci vyhledat zdravotní péči v zahraničí. On nemá takové stejné šance. My máme peníze, my máme zdroje ale on takové lidské a hospodářské zdroje nemá. A možná, že on ani nechce péči, nechce péči v zahraničí, ale měl by dostat tu příležitost eh, nechat o sebe pečovat v zahraničí. Měl by dostat tu šanci, až bude chtít. Možná, že nějaké vnouče mu pomůže, ale neměl by být připraven o tu možnost eh, volby. Je, ať, ať je na něm, jestli pojede nebo nepojede do ciziny. Takže já bych se ráda soustředila na pacienta a nikoli na systém. Takže, když se eh, zabýváme návrhy paní Berňou, tak je zřejmé, že mm, ona se zabývá systémem. Já nechci zabý- zachovávat systémy, já je naopak chci měnit. Ve prospěch evropských občanů. Měli bychom eh, se dívat vpřed, vytvářet příležitosti a eh, dostat tedy naplnit eh, práva evropských občanů, eh, která eh, jim dávají smlouvy a které zakotvují i soudy ve svých rozhodnutí. Když se podívám na návrh paní Verňo, tak je zřejmé, že ona chce jít proti návrhu komise a a chce chránit ty stávající systémy. Já bych naopak byla ráda, jako stínová zpravodajka za liberály, eh, kdyby přišlo následující. Pokud jde o předběžné eh, schválení, tak to by opravdu měla být výjimka. Ten člověk, o které jsem předtím hovořila, kteří jezdí eh, na moperu po venkově, tak aby on mohl jezdit do zahraničí a získat tam zdravotní péči, tak ta platba musí eh, proběhnout tedy mezi těmi zdravotními systémy, mezi členskými státy. Pacienti by neměli mít povinnost platit za léčbu předem. No, nebo se dokonce zadlužovat, aby eh, si nechali zachránit život v jiném členském státě. Pokud tohle nezajistíme, tak lidé, kteří eh, nebudou mít zdroje, nebudou moci vykonávat svá práva a je to práva pro všechno, všechny evropské občany, nejenom pro ty silné. Takže eh, já chci vysoce kvalitní informovanost a transparentnost ohledně péče. Bez ohledu na členský stát. Je důležité, aby informace a systém poradenství byl velice profesionální a aby šlo o různé jazyky, protože když se podívat, eh, když přijedete k nám do Dánska a nejste schopni si přečíst eh, text dančně, tak vás to tam nějak neláká. Takže by, mělo by to všechno být k dispozici i v jiných jazycích, než jenom v jazyce členského státu. Chtěl bych ráda, aby eh, ty, ta doporučení byla nezávislá, nezávislá tedy poradenská centra ohledně typu typů dostupné péče ve členském státě, tak aby se pacienti mohli rozhodnout, jestli se chtějí nechat ošetřit v zahraničí právě na základě těchto doporučení. Je důležité, aby tyto informace byly nezávislé, aby nevycházely z toho systému samotného. Ten eh, systém eh, má určité zájem, určitý zájem na tom, aby eh, pacienti přicházeli nebo neodcházeli Eh, protože nechce čelit eh, problémům s rozpočtem nebo ehm, s administrativou. Takže je důležité pro nás, pro liberály, abychom, aby existovala nezávislá poradenská centra, která budou poskytovat nezávislá doporučení na základě fakt a, a to profesionálně. Tak, aby si na základě toho pacienti mohli vyhodnotit, jestli chtějí do zahraničí nebo ne. Závěrem bych ještě uvedla, že si myslím, že je důležité zřídit evropského ombudsmana pro pacienty tak, aby se postaral o zájmy pacientů v případě, že bude problém s eh, předběžným eh, schvalováním, platbami a eh, kvalitou péče. Takže Říkám, že eh, eh, předběžné schvalování by mělo být eh, výjimky, platby by měly jít mezi zdravotnickými systémy, vysoká kvalita, transparentnost, informovanost, ne tedy nezávislá poradenská centra a Evropský ombudsman pro pacienty. Doufám, že paní Vernio si vyslechla tyto argumenty a zváží, jestli bychom neměli se zaměřit spíše na pacienta a ne na ten systém. Ten systém nakonec vítězí, ale riskujeme, že ne všichni pacienti budou eh, rovní, pokud nebudou eh, schopni zachovat si svá práva. A to chceme. Děkuji. Další slovo zpravodaji paní Rýle. Äh, Děkuji. Já vycházím z toho, že bychom měli myslet na pacienty a nikoli na ten systém. Vezměl si ten pěkný příklad eh, vás s tím starým pánem na venkově ten starý pan na venkově eh, samozřejmě eh, hovoří jenom dánsky, nebo když jsme v Německu, tak bude mluvit jenom německy. Bude mít eh, problém vytvořit si důvěru eh, k lékaři, který nehovoří jeho jazykem. Ten starý pán tedy si bude eh, mnohokrát rozmýšlet, jestli pojede do zahraničí. Má daleko větší psychické zábrany než kdokoliv eh, jiný. Takže teď mám trochu problém. Tenhle muž je přesto odkázán na to, jak dobře je vybudované dánské zdravotnictví a jak moc se do něj investuje. Vy můžete eh, říci, ty systémy vás nezajímají. Myslím si, že ten starý pán eh, je ale eh, velmi silně odkázán na dánský systém a potřebuje jistotu, aby členské státy i nadále nesly odpovědnost za zajištění zdravotní péče a aby ji nepřesouvali někam jinam. No, o, to je, o tom jde mě. A pokud chci, aby členské státy si tu odpovědnost nechávaly, tak si kladu otázku, proč například eh, paní komisařka ten článek 95 eh, si zvolila jako právní základ a ne článek 125, eh, pardon, 152 a, a 5, kde je jasně poukázáno na odpovědnost členských států a subsidiarita na subsidiaritu. Takže já bych byla mnohem radši, kdyby ten uh, právní základ byla 152, ne 95. To je ten, uh, druhý, to je ten druhý problém. Dále. Eh, samozřejmě podporuji paní Verňo v jejich úmyslech, ale ještě tedy řeknu o dalším problému. Vezměme si toho starého pána, představte si, že pochází z Bulharska nebo z Rumunska. Jak chceme zajistit kolik eh, starých lidí eh, z Bulharska a Rumunska by eh, se mohlo nechat ošetřit v Německu, aniž by se náš systém dostal pod tlak, protože samozřejmě ty mm, Eh, v náklady, které se uhrazují v Bulharsku a v Rumunsku, jsou mnohem nižší než v Německu. Jak můžeme otevřít ten systém zdravotnictví, aniž bychom eh, se zamýšleli nad tím, jak se to bude eh, vyrovnávat na evropské úrovni? Někdy to nastane, nastane ten problém mezi úhradami mezi členskými státy a někdy si Evropa bude muset položit otázku, kdo bude ještě eh, zajišťovat, aby, nebo zaručovat, aby eh, ty eh, systémy byly vyrovnané, pokud nebude vyrovnávací fond, a nebo, dost, nebo nastanou rozpory mezi členskými státy. Já si tedy myslím, že ten celý návrh zatím ještě není dostatečně právně jasný a jsem ráda, že paní Bernion ho začala přepracovávat a my ho budeme dále přepracovávat, dokud nebude v našich očích dostatečně zralý přijetí. Děkuji. Eh, děkuji. Eh, já než dám slovo paní komisařce, eh, tak si dovolím zopakovat závěry semináře, který náš výbor pořádal v roce 2004 k problematice zdravotních služeb v rámci směrnice o službách v první řadě byl závěr že definice nemocniční péče je potřeba určit tak pardon you have no translation there are no translation from the czech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 ano prý mohu tak já budu raději mluvit česky. Eh, tak eh, chci, chci upozornit na závěry eh, semináře který tady organizovali jsme v roce two thousand and four bylo to pod mou gescí a ty závěry byly takové to bylo to s odborníky z celé evropy definice nemocniční péče je potřeba udělat tak nebo tak ji definovat aby byla srozumitelná pacientům i poskytovatelům s ohledem právě na rozhodování zda musí nebo nemusí pacient žádat o předchozí autorizaci nikoli s ohledem na to jaká konkrétní péče se mu v té či dané zemi v nemocnici poskytne. to je základní rozdíl který většinou nejsou schopni pochopit lékaři a odborníci z mé profese. za druhé eh, bylo jasné že je nutné definovat požadavky na zavedení systému respektive monitorování kvality zdravotní péče a žádat členské státy aby prokázaly že mají stanovené indikátory bezpečnosti poskytování zdravotní péče nehledě na to jaká úroveň eh, té zdravotní péče v které zemi je ale jde o zavedení systémů eh, které jsou kontrolovatelné. a druhým požadavkem bylo aby členské státy zajistily že budou dostupné informace objektivní informace o struktuře spektru a kvalitě poskytované péče v dané zemi což pokud by to mělo být objektivní zajišťují akreditace zdravotnických zařízení a za třetí že podmínky úhrady samozřejmě je potřeba srovnat podle rozsudků evropského soudního dvora podmínky úhrady zdravotní péče je potřeba srovnat Eh, respektive legislativu srovnat to znamená nařízení one thousand four hundred and eight případně eight hundred and eighty three srovnat eh, s rozsudky evropského soudního dvora který v tomto případě plně stojí na straně pacientů nebo občanů a říká že mají právo dostat zaplacenou péči v zahraničí v té výši na jaké se pojistil nebo si platil své pojištění v domovské zemi a že je zcela zbytečné aby si lidé kteří cestují podnikají či jinak žijí v několika členských státech si platili několik zdravotních pojištění je to samozřejmě nonsens. A e, samozřejmě politici tento e, podklad zamítli zamítli i pozměňovací návrhy které byly v tomto kontextu vloženy do návrhu směrnice o službách plně se ztotožňuji s názorem paní frňové která říká že nelze oddělit mobilitu pacientů od mobility poskytovatelů a to právě s ohledem na případnou kontinuitu zdravotní péče. jde spíše o princip než o nějakou složitou praxi a myslím si že je pravda že dnes je to one ale je potřeba myslet na to že v budoucnosti bude přibývat Eh, přibývat evropských občanů kteří více cestují a vybírají si i zdravotní služby v jiných členských státech a že možná právě pro zvýšení kvality zdravotní péče a její dostupnosti je vlastně tento výběr pohled očima pacientů žádoucí viz to co řekl pan burke z irska. já jsem se snažila v dalších letech upravit eh, mm, pozměňovacími návrhy které jsem podávala přes různé výbory zejména přes femm Eh, nařízení one thousand four hundred and eight nebo eight hundred and eighty three tam to dokonce i prošlo tak aby byl v souladu jde jenom pouze o úhrady samozřejmě aby byl v souladu s rozsudky abychom nestáli v situaci kdy koncepční práci děláme pod tlakem srovnání naší legislativy s rozsudky soudního dvora. a eh, já jsem přesvědčena o tom že tak jak vypadalo jednání za francouzského předsednictví v radě členské státy pravdě vzato dávají přednost pouze krátkodobým zájmům e, šetření e, nákladů domnívají se že by je to přišlo na větší peníze než je realita a teď mluvím jako bývalá ministryně zdravotnictví. je to opravdu politikum kterého se nejvíce bojí ti kteří e, vlastně jsou spíše okolo toho problému než uvnitř a že jsem přesvědčena o tom že zatím nenazrála situace kdy budeme schopni prosadit to co tady víceméně zaznělo z úst prakticky všech poslanců je to politikum které není možné téměř prosadit proti vládám členských států kde eh, se tímto problémem nezabývají z pohledu pacientů. a já bych chtěla požádat paní komisařku která bude odpovídat v první fázi na dotazy eh, respektive na připomínky a návrhy zpravodajů a stínových zpravodajů aby nám řekla také jakým způsobem ona vidí propojení, eh, propojení vlastně mobility tedy pacientů a mobility poskytovatelů jaká další legislativní práce ona vidí že je vůbec možné vykonat co je možné udělat na úrovni koordinace členských států jak je možné je zaktivizovat. a závěrem chci říct že si náš výbor nesmírně cení toho jakým způsobem se opřel do toho tématu eh, je vidět že ženy jsou cílevědomější než eh, muži. Eh, promiňte mi tuto nediplomatickou poznámku. paní komisařko máte slovo a potom budou mluvit další poslanci. Já si myslím, že ta poznámka eh, poslední eh, asi nesedla tady moc tady přítomným mužům, ale každopádně vám děkuji. No to jste řekla. A já se pokusím eh, zareagovat na eh, většinu toho, co zde eh, padlo. Teď tedy, pokud jde o to základní pravidlo, že nařízení 1408 zůstane netčeno a bude mít vždycky přednost ve všech případech, kde platí teď. Například Jeden z poslanců zde hovořil o tom, jak je nutné nebo o naléhavosti eh, zdravotní péče. Pokud eh, to nastane, tak to spadá pod nařízení 1408 a členské státy budou odpovídat za plnou úhradu péče. My nechceme, aby chom eh, členským státům otevřeli nějakou, nějaká zadní vrátka, kterými by se vyhly uplatňování 14.08. To je priorita. Nicméně nezapomínejme, že jsou eh, případy, kdy soud řekl, že kromě případů, které spadají do tohoto nařízení, pacienti mají podle smlouvy eh, v neodchvíjné právo rozhodnout se o tom, kde se nechat ošetřit z jakéhokoliv důvodu. jde o, nebo je to na osobním rozhodnutí pacienta a proto soud rozhodl, že aby se kontrolovaly náklady členských států v těch případech, kde eh, pacient sám rozhodne se odcestovat do zahraničí, tak členský stát eh, zaplatí eh, v objem úhrad, které by byly doma učiněny. Takže v tom se to liší. Pokud jde o, té, eh, o ten předpovídaný nárůst mobility pacientů po přijetí, tak samozřejmě mm, může dojít k nárůstům. Ale v tomto případě soudní důr velice moudře, myslím, eh, řekl, že musíme chránit národní systémy tím, že jim dáme právo uplatňovat předběžné schválení. Ale pokud jde o předběžné schválení, tak eh, to my jsme si nemysleli. Soud řekl, dělejte rozdíl mezi eh, předběžným schválením pro eh, mimo nemocniční péči, a tam je velice jasně řečeno, tam by to nemělo platit, a předběžným schválením pro nemocniční péči, pokud to bude nezbytné a uplatňujte to uměřeně nebo přiměřeně. Takže aby členské státy od začátku říkali, no, možná, že nám to tady naroste a proto budeme požadovat předběžné schvalování od samého začátku, tak pardon, soud tohle prohlásí za nelegální, ne komise. Soud. Soud totiž jasně rozhodl, že pokud bude nezbytné k ochraně národního zdravotnictví, a pokud to bude eh, přiměřené a pokud se to bude uplatňovat bez diskriminace. Tak ano, jinak ne. Ve dvou oblastech si myslím, že potřebujeme navýšení. Jedná se o ty hraniční případy eh, v jednotlivých zemích, což je mnohem praktičtější, tedy aby nějaký pacient eh, cestoval po celé zemi a dostal péči v jiné zemi a v případě eh, vzácných onemocnění. Předpokládám, že tam zcela správně, pokud pacient bude trpět nějakým vzácným onemocněním, na které eh, se nemůže léčit doma, tak se rozhodne cestovat do nějakého centra do zahraničí a tam se nechat ošetřit. A samozřejmě to bude přínosem pro pacienta. A proto také máme ustanovení o spolupráci mezi referenčními středisky. Protože vzhledem k velkému počtu vzácných onemocnění je nemožné, aby každý členský stát si zorganizovat eh, své národní zdravotnictví eh, tak, aby se pokryla eh, každá z těch pěti až sedmi tisíc vzácných nemocí. Informace a kvalita zdravotní péče. Jsou, myslím, dvěma přínosy té směrnice, protože jak celá řada z vás eh, říkala, my bychom měli věnovat pozornost pacientům, nikoli systému, ale tomu, jak systém může pacientovi posloužit. Proto je třeba pacient aby systém pacient vydával co nejvíce informací. A tyto informace eh, by si členské státy měly odsouhlasit tak, aby v, závěrné a v závěrečné analýze existovala síť eh, kontaktních středisek, které si dohodnou, jaké informace se budou mezi členskými státy vyměňovat. Členské státy také žádáme, pokud jde o bezpečnost a kvalitu, aby zavedli normy, standardy v kvalitě a bezpečnosti. Nechceme, aby harmonizovali své systémy, ani nechceme po členských státech, které už mají standardy, aby e, zavedly nové standardy. Prostě nás informují, že u nich budou informovat, že u nich platí standardy a že sledují jejich uplatňování. Toť vše, oč žádáme členské státy. Nicméně myslím, že je velice důležité, aby než pacient odjede z vlastní země, věděl, co má čekat, co uh, se mu dostane a aby si byl jist, že dostane uh, dostatečně kvalitní bezpečnou péči. Tak, aby mohl uh, přijmout to informované rozhodnutí. Pokud jde o eh, platby předem, ve směrnici teď hovoříme o platbách předem. Ve směrnici není nic, co by mohlo členskému státu zabránit dohodnout se s poskytovateli v zahraničí, aby se provedly přímé platby. To pacientovi hodně pomůže. A my nejsme proti. Nicméně není to nic, kde my bychom měli právo toto požadovat od členského státu. České státy toto mohou učinit. Pokud je o právní základ, tak to nebylo politické rozhodnutí komise. Je přirozené, že je to důsledek rozhodnutí soudu, protože rozhodnutí soudu spočívají v, nebo jsou o svobodách podle tohoto článku. Článek 152 je na nejvýš relevantní, nicméně nikdy by nám nemohl dát ten právní základ nebo možnost tuto směrnici nebo směrnici tohoto obsahu Eh, opřít právě o 152. Ovšem, my to v té směrnici zmiňujeme. A tohoto článku se budeme držet, protože ve směrnici je velice výslovně uvedeno, že uznáváme právo členského státu zorganizovat si své zdravotnictví eh, podle svého. Nabízet pacientům eh, Mm, úkony, které chce a nabízet eh, léčiva podle svého rozhodnutí. Po členských státech nemůže požádat víc. Nyní ke sdílení informací. Souhlasím s vámi, že to je velice důležité a my máme ve směrnici výslovné ustanovení na toto téma. Protože když ten pacient směřuje do zahraničí a vrátí se do své vlastní země, k násadné péči, tak je naprosto nezbytné, aby byla zajištěna povinnost i právo zdravotníků vyměňovat si informace. Veškeré informace, které o pacientovi mají, samozřejmě s ohledem na ustanovení o ochraně osobních údajů. Někteří z vás jste zcela správně poukázali na dvě velice důležitá témata. Na stávající nerovnost a na důležitost toho, aby ve zdravotnictví byla dostateč, byl dostatečný počet zdravotníků. Protože eh, kvalitní zdravotnictví spočívá v kvalitních pracovnících. Komise ovšem, jak už jsem říkala, vydala v prosinci loňského roku zelenou knihu k eh, pracovní síle ve zdravotnictví a zahájili jsme připomínkové řízení eh, s účastí všech zainteresovaných stran, abychom zjistili, jak naplnit eh, ty stávající požadavky. Zejména pokud jde o nerovnost mezi východem a západoevropskými státy vzhledem k pohybu poskytovatelů zdravotní péče. A samozřejmě je tady jedna velmi důležitá věc, a některé země už to využívají. My jsme nějakých 5 miliard eh, ve strukturálních fondech dali na pomoc novým členským státům na posílení infrastruktury, jejich právního systému a tak podobně, tak, abychom jim eh, časem pomohly dosáhnout vyvážené, eh, vyvážený standard zdravotnictví, váženou úroveň. Potom tady mám eh, pracovní program mě a komisaře Špidla, Špidly, eh, a cílem je letos přijít se sdělením a poz, pravděpodobně potom doporučením rady ohledně toho, jak se co nejlépe vyrovnat s nerovností v Evropské unii. Ano, shodneme se, že to je velice důležité téma. A myslím si, že je to také důležitým předpokladem eh, k tomu, aby pacienti radši zůstávali doma, místo toho, aby prostě museli někam jinam v Unii. Tak a teď si myslím, že už eh, samozřejmě všechny vaše argumenty jsem si bedlivě zapsala a samozřejmě k ním budeme přihlížet až budeme revidovat, až budeme mít tu závěrečnou verzi naší směrnice. Děkuji. Eh, děkuji mnohokrát. Eh, máme ještě osm přihlášených. První podá paní Cheryl Seed. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, paní komisařko Vasiliu. Eh, všem vám přeji eh, hodně štěstí v novém roce. Vám, paní komisařko, děláte velice kvalifikovaně svoji práci, kde máte mnoho překážek a doufám, že budoucí parlament bude schopen vám lépe pomáhat než dosud. Současný vývoj v institucích, jak se zdá, dokonce ohrožuje některé Eh, v akce, které se předtím, nebo některé žaloby, které se předtím dělaly proti členským státům a bylo by určitě, jak, jak jsem vyrozuměla od některých právníků, bylo by to škoda. Otázka rozvoje priorit jak to vidím, vůbec není v souladu eh, s judikaturou. Znamenalo by to vlastně, že i rutinní eh, návštěva u očního lékaře by potřebovala eh, předchozí eh, autorizaci, když se podíváme na článek 8 a 7. A když se podíváme, podíváme na celou situaci z hlediska pacientů, tak těžko vidíme, jak by to vedlo k právní jistotě. IMCO a parlament žádal kodifikaci stávající judikatury a mm, pochybuji, že k tomu opravdu v současné době dochází. Komise má být eh, setrážcem smluv a ochraňovat práva evropských občanů. A jak se věci v současné době vyvíjí, mám na vás otázku. Zda komise stahne celý nebo části návrhu týkající se mobility pacientů pokud eh, pacient, práva pacientů eh, na základě současného AKI nebudou dodržována. To je určitě důležitá poznámka paní Gebhardt. Děkuji vám. Já to řeknu velmi stručně, protože vidím, že už se připozdívá a máme ještě hodně hlasovat dneska. Takže jenom dvě věci. Za prvé, my jsme vyněli zdravotnické služby ze směrnice o službách s eh, jasným úmyslem, protože jsme říkali, že zdravotnictví je mimořádná věc, které by nemělo mm, spadat do eh, služeb eh, komerčních, protože tady nemáme zákazníky nebo spotřebitele, ale pacienty. Ty jsou v mimořádném postavení a často jsou závislí na poskytovatelích služeb takže to musíme také eh, zohlednit. A proto tady eh, se zamýšlím nad tím eh, příkladem paní Reese Jergensen, o, nad tím starým panem, pánem Zvenkova. Od, nad tím, že se poskytují zdravotní služby na místě. Je důležité, aby každý, který, kdo, aby každý měl přístup v místě bydliště ke kvalitní zdravotní péči v první řadě. Souhlasím s vámi, že pacienti, kteří cestují, kteří mají nějaké onemocnění, kteří se nemůžou léčit eh, doma, kteří eh, onemocní eh, na dovolené a tak dále a tak dále, samozřejmě narážejí na problémy, které je třeba vyřešit. A proto je tato směrnice také tak důležité a musíme se do těch problémů pustit. Jinak si myslím, že pokud jde o tu mm, směrnici o mobilitě pacientů, zní to tak komicky, zachází, zacházíte docela daleko. Možná, že dál než u směrnice o službách. A já se zamýšlím tedy nad tím právním základem. Já si myslím, že tady e, mám jiný názor než vy, paní komisařko. V prvním legislativním období v tomto parlamentu jsem zasedala v právním výboru a tam jsem e, byla zpravodajkou pro právní základ. A komisař, e, Evropská komise, když se dostáváme do sporu nám často říkala eh, o právním základu, že když existuje lex specialis, to znamená nějaký konkrétní článek, eh, který eh, se týká konkrétní věci, že se musí použít. A nyní jste použili článek 95, i když máme lex specialis, článek 152, který se týká zdravotnictví. Já si myslím, že je to v rozporu s tím, co jsme zatím vždycky dělali v Evropské unii a proto si kladu otázku, proč nepoužíváme toto lex specialis. Zejména když v tom článku 152 je eh, řečeno nejenom to, co říkala paní Rýle, a sice, že je tam subsidiarita a eh, v zohledňování zdravotnictví v daných členských státech, ale také se tam odkazuje na článek 95, takže já si myslím, že tady by byl správný článek 152 úplně všude. Tím by se pro mě také vyřešila tato otázka. To je, myslím, velmi důležité. Zejména když Evropský parlament už eh, také eh, s rozhodnutím o eh, tom sporu mezi výbory, mezi zdravotnickým výborem a Envy rozhodl, že za to zodpovídá eh, eh, v Envy, a, a nikoli eh, v nikoli výbor pro vnitřní trh. Takže o tomhle budeme muset ještě jednou diskutovat. Děkuji. Děkuji, určitě. Určitě, to je důležitější pro sociální platby. A teď Pan Buso, poprosím o dvě minuty, jenom děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, dovolte, abych vám poblahopřál k ve vynikajícímu majícímu eh, zásahu, protože když hovoříme o mobilitě pacientů, musíme si připomenout, že méně než 1% evropských občanů eh, se jezdí léčit do zahraničí. A samozřejmě, že je více pacientů třeba, které by jezdilo se tako léčit a kdyby tomu tak bylo, možná, že by to byla vynikající pobítka pro eh, zdravotní systémy v jednotlivých zemích, aby eh, měly lepší výsledky, protože obecně si myslím, pacienti budou dávat přednost tomu se léčit doma, než v zahraničí. Ovšem to zase eh, závisí na kvalitě zdravotních služeb a také jejich přístupnosti, jejich dostupnosti v porovnání zase s časem. Každopádně si myslím, že Evropská listina už zcela jasně nastavila práva občanů a my máme už jenom rozhodovat o detailech jak eh, uplatňovat v praxi tato práva občanů. Myslím si, že nevládní organizace a asociace pacientů budou tlačit na národní vlády, aby přijali tento návrh. A myslím si, že komise by měla také zvážit myšlenku organizace eh, informační kampaně v českých státech, aby se vysvětlili občany přednosti této iniciativy. Děkuji. Děkuji. Paní Šaldemóze na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní komisařko, to byla velice zajímavá prezentace. Začnu eh, malou poznámkou. Hovoříme o tom tak, eh, jako kdyby byl rozdíl v tom, když na jedné straně přihlížíme k pacientům a na druhé straně k přání zajistit, že eh, zdravotnické, zdravotní systémy v členských státech se dokáží udržet, ale to je falešná dichotomie mezi eh, pacienty na straně jedné a zdravotnictvím na straně druhé Hovoříme tady spíše o politice, jaké metody potřebujeme, aby se zajistilo, že se všem eh, pacientům dostane té nejlepší péče. Takže bychom neměli provádět takováto falešná srovnání. Ovšem, na druhé straně mě trochu trápí důsledky eh, návrhu pro staré a nové členské státy. Jakožto občan starého členského státu, eh, já jsem v Dánska, mohu jet do zahraničí a mohou se léčit kdekoliv v Evropě. Občané v Rumunsku a Bulharsku by to též dělat nemohli, aniž by nemuseli si připlatit. Už jste se toho dotkla, ale trošičku mě zneklidňují důsledky tohoto. Zejména proto, že nechceme diskriminaci. Můžete se vyjádřit k tomu, co míníte dělat, abyste řešila tento veliký problém? Paní Pleštinská na dvě minuty. Děkuji, paní Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko, za vaši zajímavou prezentaci. Já bych pouze chtěla doplnit své kolegy. Informační kampaně samozřejmě velice důležitá, takže moje otázka je, zda komise vyčlení finanční prostředky na informační kampaň a potom možná takový důvod, proč pacienti nevyužívají přeshraniční péči, jsou tři ty důvody. Je to nedostatečná informovanost a potom někdy špatné zkušenosti, které pacienti získali v případě nějakého naléhavého ošetření při úrazu například. A jak řekla paní Šaldemóze, za druhé je to nerovné financování. Když porovnáme například mzdy, když Slovensko vstoupilo do eurozóny od 1. ledna, průměrná mzda je 500 eur měsíčně což znamená, že občané mají problém zajistit si financování zdravotní péče doma a natož tedy v zahraničí. A ta myšlenka, kterou vyjádřila i paní Rule, nějakého fondu solidarity pro poskytovat pro poskytování zdravotní péče, to se mi velmi líbí a myslím si, že to by nám pomohlo vyřešit také diskriminaci. Na druhé straně zdravotnický systém na Slovensku je zajímavý pro občany z jiných členských států, protože se domnívám, že například stomatologické služby jsou na velmi dobré úrovni a potom je to také ta jazyková bariéra, kterou musí pacienti překonávat, takže propojit systémy elektronicky tak, aby pacienti byli vyloučení nebo aby nestáli před problémy překládat si například zdravotnické karty nebo doporučení pro lékaře. To vidí, v tom vidím také velmi důležité, aby toto bylo zohledněno. Děkuji. Mr. Angela Kazes, two minutes. Pan Angela Kazes, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, a budu velmi stručný. Měl bych čtyři body, o kterých bych se rád zmínil, pokud se týká těch článků. Mám dojem, paní komisařko, že ten článek 8 není zcela jasný, to znamená, co se chápe nemocniční péči a mimo nemocniční péči. Jednotlivé zdravotnické systémy v jednotlivých členských státech se liší takže to určitě povede ke zmatkům. Myslím si, že by bylo potřeba toto ještě revidovat. Potom za druhé uznávání lékařských předpisů na léky. Již jsem řekl, že s tím jsou problémy. V některých členských státech jsou pozitivní seznamy, v jiných negativní, v jiných nejsou seznamy, takže to opět povede ke zmatení. Pokud se týká článek 8 odstavec B, zde hovoříte o seznamu nemocí, které budou pro výběr a nejsou tam ale jasná kritéria výběru. Možná pro některý členský stát zdravotnická infrastruktura bude nákladná a pro některý ne, takže to také závisí na zdravotnických systémech. A poslední připomínka ke článku 20. Tam hovoříte o revizi po pěti letech fungování. Já si myslím, že to je příliš dlouhé období abychom zjistili, jestli to dobře fungovalo, co nefungovalo. Fungovalo možná, že tu revizi bychom měli provést po dvou nebo po třech letech, až uvidíme, jak se bude systém vyvíjet. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, děkujeme vám za prezentaci a eh, Myslím, že tady máme závažný politický problém. Celá politická debata ukazuje, že eh, jádro problému opravdu tady nechceme řešit. Paní komisařko, vy jste pod značným tlakem členských států, eh, kteří eh, pod zástěrkou principu subsidiaritu pod článkem 152 a tak dále a tak si eh, chtějí ponechat co nejvíce kompetencí v oblasti zdravotnictví. A proto si myslím, že spor o otázku, eh, kterou, eh, který článek zvolit jako právní základ, je, to je politická otázka. Pokud bychom tam nechali od začátku článek 152, tak členské státy budou chtít ještě menší změny ale eh, nakonec bude třeba asi takovéto eh, řešení. Eh, paní Gebhardt, myslím si, že máte pravdu. Je to správný právní základ, ale kdybychom, kdyby s tím paní komisařka začala, tak by vůbec se k nikam nedostala. Za druhé, paní Riele a pan, paní Jorgensen. Pokud jde o gender mainstreaming, tak si myslím, že tady bychom neměli mít jenom toho starého pána v Dánsku, ale také mladou dámu ve Francii. Uvědomme si, že jde jenom o 1% pacientů, kteří jezdí do zahraničí za zdravotní péčí. Takže já si myslím, že ty obavy, eh, eh, které eh, jsou z eh, přetížení zdravotních systémů jsou hodně, přetí, eh, hodně eh, přehnané. Já jsem zažil, že mi kolegové říkali, že v Evropě jsou některá kompetenční centra specializovaná na některých míst, jenom na některých místech, na, pro prostatu například v Římě. A proč by pacienti neměli dostat šanci tam cestovat, nevím vůbec. Potom eh, já eh, bych ještě řekl, že eh, něco ke článku 5. Já si nemyslím, že bychom měli měnit národní úpravu práva v, v, v odpovědnosti. Pro pacienty by to bylo příliš nepřehledné a potom eh, nakonec by eh, bylo těžké žalovat ohledně, eh, v ohledně slušované práce. Já jsem sám advokát a vím, že v Německu máme dost velký problém stanovit, kdo za co může, kdo za co odpovídá. A u evropských otázek to bude ještě těžší. Eh, takže bychom nemuseli měnit ty národní, eh, ta národní eh, pravidla, protože jinak bychom vlastně zatěžovali tu subsidiaritu. Poslední poznámka, pan Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád složil hold paní komisařce. Myslím si, že komise potřebovala nějakou takovou odvážnou a smělou ženu, aby předložila tento návrh. Já bych měl otázku eh, ohledně harmonogramu. Já zdravotnictví eh, na regionální úrovni eh, sleduji u nás doma už roku 85 a řeším tyto otázky a je mimořádné, že tady tolik kolegů hovoří o nových a nových překážkách. Nečasto tento parlament může udělat něco k mm, tomu, aby se dostal blíže k lidem, protože Měli bychom vědět, že zdravotnictví je otázka srdce. Je to důležité pro každého občana. A víme, že v každé zemi, alespoň v řadě našich členských států, se čekají fronty měsíce a roky na zdravotní úkony. Kdybych já byl francouzský politik a naznačil, že 54% lidí chce ocestovat z eh, Francie, aby se nechalo ušetřit někde jinde, tak bych s tím něco dělal. To je velká výzva. Já žiju 25 minut od Dánska a řekl bych, eh, že je obtížné eh, dotlačit Švedy, aby jezdili do Dánska. Jezdí tam pít pivo, dobře, ale kvůli zdravotnictví je to problém, protože oni se chtějí nechat ošetřit doma. Měl jsem tchýni, Měla to 100 kilometrů na eh, akutní chirurgický eh, zákrok, ale ona to nechtěla. Ona nechtěla jet, protože chtěla ten zákrok, zákrok někde blízko domova. Takže neměli byste ty problémy přehánět. Ale kdybychom s tím chtěli něco udělat, tak bychom to měli dělat eh, v určitém právním rámci. Myslím si, že paní komisařka směřuje správným směrem. A myslím si, že eh, náš parlament už vám k tomu nepomůže v tomto volebním období. Nicméně o pomoc eh, dostanete ze strany občanů a to jsem vlastně chtěl říct. Eh, tedy jako připomínku. Já a chtěl jsem se zeptat na harmonogram. Kdy si myslíte, že by se tohle muselo dostat do rady a mohlo by se o tom rozhodnout letos na podzim? Nebo kdy tak čekáte, že by to mohlo být? Protože tohle je samozřejmě Eh, senzitivní věc a, a měla byste jednat rychle. Přejeme vám hodně úspěchu, paní komisařko. Thank you for the... Eh, děkuji za velice koherentní poslední poznámku. Paní komisařko, máte jenom pět minut, abyste nám sdělila to, co je pro nás nejdůležitější. Děkuji. Dostala jsem velice těžkou otázku. My jsme vlastně teprve začali před několika měsíci a teď je, už tady se mě ptáte, zda jsem ochotná to stahnout. Já říkám ne. Já jsem odhodlána pokračovat, protože jsem přesvědčena, že jsme tím povinováni pacientům, protože bez ohledu na to, co říkáme tady, bez ohledu na to, co říká rada, eh, Práva pacientů existují, vyplývají ze smlouvy a čím víc se o tom hovoří, tím více lidí bude eh, se eh, léčit, odjíždět, eh, léčit, aniž by měli informace, aniž by měli pojištění, aniž by měli cokoliv. A můžete mi věřit, že pouze ti, kteří si mohou dovolit právníka a obrátit se na soudní dvůr, budou schopni si obhájit svá práva. A to musíme zabránit, protože to pak vytváří nerovnosti. Proto je naší povinnost v tomto postupovat dále. Kdy to bude hotovo? kolegové. Za prvé to hodně záleží na vás, na členech parlamentu, na poslancích. Tady jsem ve vašich rukou jestliže se nám podaří, jak doufám, aby první čtení v parlamentu se uskutečnilo před vypršením vašeho mandátu, pak si myslím, že by to bylo velice užitečné. Tudíž hodně, všechno závisí vlastně na vás, na poslancích. Paní Venion eh, zmínila těch 54 lidí. Eh, při vší úctě, myslím si, že neříkají, že by chtěli jet, ale že by byli ochotni jet, pokud by to bylo třeba. A to je rozdíl. Když se eh, zeptáte člověka na ulici, normální člověka na ulici, byl byste ochoten něco léčit do zahraničí, tak každý řekne ano, samozřejmě každý rád někam jede. Ale pokud už jim dáme veškeré informace, co musí očekávat, jakou úhradu dostanou, Eh, ty všechny problémy spojené s cestováním, s jazykovou bariérou, že budou sami v cizí státě. Myslím si, že těch 54% se smrskne na něco daleko menšího. Opakuji, že eh, Zdravotnictví je samozřejmě věcí velice důležitou pro nás. My se tím zabýváme a doufám, že vy, poslanci, nám budete pomáhat tím, že se této rozpravy zúčastníte na základě zelené knihy. Velice se těšíme na to, že budeme v tomto směru s vámi spolupracovat. Pak tady zazněly tři velice důležité věci, zmiňovala, zmiňovala to pan Angela Kas. Vzájemné uznávání lékařských předpisů Teď už máme eh, soudní rozhodnutí, které se ale těžko uplatňuje. Co eh, chceme dělat s touto směrnicí prostřednictvím komitologie? Chceme jmenovat skupinu odborníků, kteří se zamyslí nad tím, jak nejlépe by bylo možné pomáhat lékárníkům a lékařům a podobně, aby opravdu mohli vzájemně uznávat předpisy. Minulý týden jsem byla v Londýně a hovořila jsem s pracovníky EMEI. Ptala jsem si jich, zda by bylo možné mít společný katalog léku po celé Evropě, protože to by to hodně mm, uspíšilo. A problém je, že oni potřebují údaje z členských státech a zase členské členské státy mají problémy s tím, aby to dali. Je to také drahé to předávat. Ale pokud ta data mít nebudou, samozřejmě, že už s tím začali, tu práci už začali, ale dokud nebudou dostávat všechna tato data z členských států, nebudou schopni tohle udělat. Naším cílem je prostřednictvím této směrnice právě v tomto směru na pomoci. Vy jste zmiňoval také to pětileté období pro revize, pro přeskum. My se nedíváme na to úplně rigidně, netrváme na těch pěti letech, ale odhadujeme, že až bude eh, spojen, přijata směrnice prostřednictvím komitologie, bude třeba rozhodnout různé věci, co si také vyžaduje vyžádá čas. A než bude směrnice plně účinná, vyžádá si to zase čas. Takže si myslíme, že to pětileté období je docela rozumné období, abychom už měli spolehlivá data, abychom viděli, zda přeskum je nebo není zapotřebí. Ale jak už jsem říkala, my v tomto směru eh, jsme ochotni být flexibilní, může to být čtyři roky, může to být tři roky, to není nic striktně daného definice nemocniční a nikoliv nemocniční péče. Souhlasím s vámi, že tady je velká rozmanitost nejrůznějších pravidel v členských státech, co se definuje jako nemocniční a ne nemocniční péče. Proto my navrhujeme, aby odborníci z členských států eh, v rámci komitologie rozhodli nebo ukázali pro všechny, co by se mělo pokládat za nemocniční péči, za hospitalizaci, protože jinak by eh, tady byly natolik rozrůzněné de- definice, že by ta směrnice mohla těžko pořádně fungovat. Ještě k právnímu základu a tím skončím. Já bych eh, si přála, aby 150, eh, 152 fungoval jako právní základ. Samozřejmě, že se to týká zdravotnictví, ale rozhodně nám to nedává žádné zmocnění k tomu, abychom mohli uplatňovat právní opatření. Mohou to být jenom pobítková opatření, jako například finanční programy, aby se pomohlo členským státům. A pak jsou tady konkrétní specifické věci, týká se to krve, tkání, orgánů ale pokud naše právní služba mě říká, mě řekne, že je možné, aby právním základem byl článek 152, nebo kdyby mohl být dvojí právní základ, byla bych potěšena, byla bych ráda. Takže záleží to e, na tom, jakou radu dostanu od našich právníků. A takhle mě to radili zatím, tohle mě říkali doteďka. Ale já jim to předložím, protože já osobně bych dala přednost tomu, abychom vycházeli z článku 152. Už nechci zabírat více vašeho času, ale určitě budu e, dále vám k dispozici a můžeme pokračovat v rozpravě. Eh, děkujeme mnohokrát. Toto byla velice důležitá výměna na vzoru a 28. ledna je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Je to příští týden, bude to 28. první ve 12 hodin a potom 10. nebo 11. února budeme diskovat, diskutovat tyto pozměňovací návrhy a hlasovat budeme 2. Ehm, března. Každopádně budeme potom o návrhu hlasovat celkově 12. března. A teď bych ehm, vás prosila, abyste rychle změnili místa, protože potřebujeme eh, začít eh, hlasovat. A předtím zase musíme eh, požádat eh, eh, zpravodaje, aby nám něco řekli o vysoce kvalitních veřejných službách v Evropě zadávání veřejných zakázek v předobchodní fáze. Malcolm Harbour. colleagues uh, take your seat because we need to start. mr harbour you have the floor. Uh, thank you very much, uh, madam president. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Jenom pro ty kolegy, kteří tady nebyli včera odpoledne. My jsme se rozhodli odložit stručnou výměnu názoru k pozměňovacím návrhu k, mému, eh, k mé zprávě, takže doufám, že kolegové budou mít chvilku strpení. Pani, pan Hase Ferrera byl jediným členem, eh, eh, k, členem výboru, kdo podal pozměňovací návrhy k mé zprávě, takže předpokládám, že ostatní stínoví zpravodajové, včetně paní Riele, byli spokojeni s tím obsahem. A akorát bych řekl, že děkuji členům výboru za podporu pro tuto zprávu z vlastní iniciativy, protože, jak už jsem říkal v řadě předchozích prezentací, a stojí za to asi to zopakovat i pro e, přítomné posluchače tady v místnosti. Myslím si, že se jedná o e, značně nevyužívanou součást veřejné politiky. Bude to e, e rozhodně e, spájet kvalitu a veřejné služby. A je škoda, že ty, kteří zajímá zdravotnictví, tady už nejsou. Používání techniky k poskytování zdravotnických služeb je eh, velice eh, důležitá věc, na kterou tohle bude mít eh, velký vliv, tyhle, ty, tohle zadávání veřejných zákazek před obchodní fázi. Takže já si myslím, že tohle je, je třeba i informovat o tom veřejné úřady, protože oni investují spoustu peněz jménem občanů a my po nich musíme požadovat, aby zohlednili to, že existují eh, inovativní společnosti, eh, které jim můžou poskytovat, eh, pomáhat veřejné služby. Vyžaduje si to změnu postoje a my tady vyzýváme v této zprávě k eh, vzdělávacím eh, programům, aby se to stalo a já doufám, že vaš eh, velký, vaš, vaše podpora tomu také napomůže. Děkuji vám za to. Tohle vlastně si nevyžaduje vůbec žádné legislativní změny. Jedná se jenom o změnu přístupu a změnu postoje. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak tam jsem, paní předsedkyně, ty tři pozměňovací návrhy pana Haci Ferrery, Eh, zahrnul do některých mých pozměňovacích návrhů, takže tam máme tři kompromisní pozměňovací návrhy, jedna, dva a tři, které jsou eh, v příloze eh, seznamu hlasování. Já jsem velice rád, že Alexander Lambsdorff za liberály také podpořil kompromisní pozměňovací návrh dvě číslo. Doufám, že je zřejmé, v čem eh, spočívají. Pokud chcete, tak je přečtu, abychom si je eh, nechali přeložit, ale jestli to nechcete, tak ani ne. Dále je tady podstatný ústní pozměňovací návrh, který asi přečtu, protože hm, si myslím, že se jedná o značné vyjasnění a o lepší formulaci. Týká se to eh, předobchodní fáze. Takže eh, závěrem to přečtu. Myslím si, že tím vlastně eh, stanovíme rámec pro celou frázi. Vítáme vyjasnění komise, že eh, zadávání zakázek před obchodní fázi mohou provádět zadávající úřady ve fázích výzkumu a vývoje, který předchází komerční fázi. To znamená řešení a design, prototyp až po počáteční vývoj omezených testovacích sérií. Eh, bereme na vědomí, že tento přístup dává eh, také šanci malým a středním podnikům dostat se k veřejným zakázkám a podporuje e, komerční spuštění výrobků a služeb, e, protože jinak je to často obtížné, aby to začínající podniky financovaly. Já doufám, že uznáte, že je to užitečné vysvětlení a paní předsedkyně, myslím, že takhle to můžeme předložit k hlasování. Nevím, jestli je tady pan Hace Ferrer, aby to potvrdil, ale pokud není, e, tak no, on vlastně... A, um, pardon, máte slovo. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ne, omlouvám se? Ne? My jsme tohle včera neprobírali, paní kolegyně, takže myslím, že teď je na to čas. Paní předsedkyně, váž... Hm. vážené kolegyně a kolegové, tato zpráva je nesmírně důležitá. Je důležitá, protože posiluje inovace a poskytuje, umožňuje poskytovat služby, dlouhodobě udržitelné služby veřejného zdravotnictví a jiné kvalitní služby v Evropě. Také umožní veřejným úřadům, příslušným orgánům tedy, čelit eh, významným výzvám, které před nimi leží. A vlastně cílem je také zaru, zaručit kvalitu služeb, protože vždy ty podniky vlastně nemohou být na zcela stejné, jsou na stejné startovní čáře. A Eh, zejména malé a střední podniky by to pro ně mělo také eh, přispívat a měli by toho využívat. Náš kolega Malcolm Harbour zde předložil velice kvalitní zprávu a domnívám se, že s pozměňovacími návrhy, tak jak jsou předloženy, bude tato zpráva skutečně velmi kvalitním textem. Při diskusích, eh, které jsme vedli, bylo, se podařilo zohlednit přání a návrhy, které předložili které předložil zpravodaj a já. Je zde, doš, jsou zde kompromisní pozměňovací návrhy, jak o tom již hovořil kolega Malcolm. Jedná se o kompromisní pozměňovací návrh, který byl zpracován a to z velmi, po velmi pečlivé přípravě, tak, aby mohl být skutečně i implementován. Vážení kolegové, rád bych zdůraznil, že jsem pro ten text, tak jak je předložen, a jsem také pro pozměňovací návrhy a kompromisní pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Nicméně doufám, že členové výboru, a doufám tedy, že členové výboru budou eh, s námi spolupracovat na tomto. Děkuji, paní předsedkyně. Já taky děkuji panu zpravodaji za dobrou práci a za svoji frakci také říkám, že oba kompromisní pozměňovací návrhy podporujeme. Je tady ovšem jedna věc, u které si myslím, že je velice důležité, abychom jí věnovali pozornost, a sice ústní pozměňovací návrh, který eh, kolega Harbert teď říká, že je velice podstatný. Tam je eh, já, já bych byl proto, abychom hlasovali proti, protože tady eh, tady eh, je eh, ta hranice mezi eh, výzkumnou fází a výrobní fází a ta se smazává. Tady je velice těžké potom no, nějakým způsobem smysluplně využívat to právo zadávání veřejných zakázek v tomto ohledu. Máme tady také například zprávu o bezpečnostním sektoru. Tam jsme jasně řekli, kdy končí výzkum a začíná výroba. A teď tady máme eh, pozměňovací návrh, který eh, rozmazává eh, tu hranici mezi koncem výzkumu a výzkoje a začátkem výroby. Překračuje ji. Máme, protože se tady hovoří o omezeném počtu, o nějaké testovací sérii. A já si myslím, že tady to jsou nebezpečná zadní vrátka kdybychom pro toto hlasovali. To je jediná věc, o které jsem chtěl eh, eh, hovořit, protože jinak si myslím, že je to velice dobrá zpráva. A jediná věc, tedy, eh, kde se lišíme, je právě toto. A jinak vás prosím, abyste hlasovali pro, a abychom jasně rozdělili výzkum a produkci. Děkuji. Děkuji a nyní můžeme začít s hlasováním. Eh, hlasování eh, bylo eh, započato, článek 1 byl stažen, článek pozměnací dávok 2. Kdo je pro, kdo je proti? Děkuji. Přijato. Pozměnací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměnací návrh ITERE, kdo je pro, kdo je proti? Děkuji, přijato. Kompromisní poznací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď k sedmičce. Ano. Malcolm Harbour, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Osmička. Pro, proti, přijato. Devítka pro, proti, přijato. Desítka pro, proti, přijato. Jedenáct pro, proti, přijato. Dvanáctka pro, proti, přijato. Tři od Jury, eh, pro, eh, proti, přijato. Pro, děkuji vám. Třináctka, kde pro? Kdo je proti? Dva. Přijato. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Ne, teď. Pardon. Malcolm Harvey. Malcolm nebo paní Gebhardt? Já, jestli bych k tomu mohla něco říct. Já jsem slyšela argument pana Harbra a pana a hrabita Lambsdorfa a já si myslím, že tady je poměrně zásadní změna a teď nedokážu úplně dohlédnout důsledků tohoto, protože ten text mám jenom anglicky a nemám ho ve svém pracovním jazyce německy. A proto si myslím, že bychom eh, tento ústní pozměňovací návrh neměli připustit k eh, hlasování a sednout si s panem Harbrem, možná také s panem Lansdorfem, tak abychom eh, zjistili i před plenárním zasedání, co se v tom dá dělat. Protože ráda bych znala důsledky toho ústního pozměňovacího návrhu. A teď tak rychle to Dobře, tak pokud je někdo uh, proti, tak budeme hlasovat o 17. Teď, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Uh, 7 eh, eh, ITRE, Pardon, jedna Jury. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh dva, Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď už může přejít kde, k Jury 2. kde je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Dvacítka byla stažena. 9 i 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď budeme hlasovat o návrhu zprávy jako o celku. Kdo je pro? Rok 2008 je eh, rokem inovací, takže gratuluji eh, vám k této zprávě, k jejímu schválení. Byla přijata. Malcolme? Ano, eh, k otázce ústního pozměňovacího návrhu. Já se omlouvám kolegům, že jsme měli možnost o tom včera hovořit. Paní Gepard má pravdu, když říká, že na zvážení mělo být víc času. Já si myslím, že eh, to bude asi poznávací návrh pro plenární zasedání. Můžete asi udělat. Máme jiná pravidla ovšem pro zprávy z vlastní iniciativy. Panu Lamsdordovi mohu říci, že pokud se podívá na moji původní formulaci, tak to vlastně vysvětluje daleko přesněji, o čem tady hovoříme z hlediska fáz, výsledek, vývoj, výs, vý, vý, vývoj výs, eh, výzkum a výroba. A asi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 tím to, co on chce. A je třeba to tedy pečlivěji vysvětlit. My jsme si mysleli, že tohle je třeba udělat. Ale jistě má pravdu, protože tohle je jedna eh, věc, která je důležitá, co se týče zadávání zakázek před komerční fázi, co mají dělat veřejné orgány. Takže to chtělo být nápomocné, nikoliv destruktivní, ale určitě o tom můžeme ještě pohovořit. A bude to určitě zajímavé a důležité právě s ohledem na eh, zakázky pro obraný průmysl telefon. Děkuji. 35 členů se vyslovilo pro tuto zprávu. Teď můžeme začít s další zprávou paní Charlotte Šenreši eh, vytvoření eh, profesionální karty pro, evropské profesionální karty pro poskytovatele služeb. Velice stručně průkaz poskytovatelů služeb. My jsme velice dobře spolupracovali se stínovými zpravodaji. Jedná se o kvalitu profesionálů. Tato věc bude pokračovat i v budoucnosti. Není to konec té věci, ale v každém případě jsme měli velice dobrou spolupráci a žádné velké politické střety ale jak už jsem říkala, toto je začátek. Začínáme se zabývat tím, co se tady děje. Už máme takový průkaz právníků a také pro zdravotníky, také zdravotníci a inženýři mají mít takovouto, eh, takovýto průkaz. Eh, Public money in it will... Eh, takže bez veřejných peněz, bez, myslím si, že uvidíme zkrátka rozvoj i v dalších oblastech, že se to bude rozvíjet i v ostatních oblastech. Myslím si, že můžeme přistoupit k hlasování. Dobře jsme spolupracovali a jsme zajedno ve většině bodů. Spolupráce byla velice dobrá v tomto směru protože se nám eh, podařilo zabránit tomu, aby se věci rozmělnily. Spíše jsme věci přijímali, než rozmělňovali, takže myslím, že to byla dobrá spolupráce. Ano, děkuji za vaši práci i eh, připomínky. Teď budeme hlasovat odstavec 2, poslanecí na 4 pro, proti, Schváleno. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 6. Pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromisní návrh 3. Pro? Proti? Schváleno. A desítka, kdo je pro, proti, schváleno. Jedenáct, pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh čtyři, pro, proti, schváleno. Třináct, pro, proti, schváleno. čtrnáct, pro. To musíme ověřit. Proti? Pan Lambsdorff. Takže zamítnuto. Patnáct pro, proti, proti, schváleno. 16 stažena, kompromisní návrh 5. Kdo je proti? Schváleno. 18. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Kdo se zdržel? Ale bylo to schváleno. 20 pro, proti, zamítnuto. Pardon, kdo se zdržel? Děkuji. Schváleno. 21 stažen, 22 pro, proti, schváleno eventuální ústní pozměňovací návrh 23. Já jsem nahradil slovo should, could a dodal jsem také were appropriate. Děkuji za tuto anglickou lekci pro proti schváleno 23 ne, ne dva pozměňovací návrh, kde pro. Asi to budeme muset ověřit, kdo je pro. To bylo úvodní ustanovení E, pozměňovací návrh 2. Dvacet tři. Kdo je pro, proti? Jedenáct. Takže schváleno. Eh, pozměňovací návrh 3, eh, eh, úvodně stanovení G, první část pro, proti, první část schválena, druhá část pro, Against. Proti. Zamítnuto. Teď je citace 7, pozměňovací návrh 1. Fine vote. Second part was rejected. Druhá část byla zamítnutá. Teď budeme hovořit o cel, pardon, hm, hlasovat o celém návrhu. Pro, proti. Děkuji mnohokrát, schváleno. 35 eh, nebo 34 poslanců hlasovalo pro. Takže můžeme zpravodajům poblahopřát a já vám velice děkuji. Teď eh, budeme hlasovat o návrhu na systém ekoznačky společenství. Paní Edith Herzog tady není. Já jsem stínová zpravodajka a doporučuji vám, abychom hlasovali. Můžeme začít. Měli jsme velice dobrou spolupráci a společně s panem Lomsdorfem jsme dospěli k kompromisnímu pozměňovacímu návrhu a také s paní Herzog. Budeme tedy hlasovat. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Takže ještě jednou, kdo je pro? Čtrnáct. Kdo je proti? Devatenáct, takže to bylo schváleno. Ne, zamítnu to, omlouvám se, říká předsedkyně. Můj pozměňovací návrh 18, kdo je pro? kdo je proti? To je většina, bylo to zamítnuto, děkuji. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Kdo je proti? Jeden, bylo to schváleno. Pozměňovací návrh 7D, kdo je pro? Čtrnáct, kdo je proti? bylo to zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 8, část 1, kdo je pro, kdo je proti. Bylo to schváleno. 8, část 2, kdo je pro, děkuji, kdo je proti, proti teď. Bylo to schváleno. Číslo 19, kdo je pro, Ne, omlouvám se teď 8, část 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Teď se dostáváme k, k pozměňovacímu návrhu 9. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 10. Kdo je pro? Proti? Schváleno ústní pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Číslo 11. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní se dostáváme k číslu 12D. Kdo je pro? proti. Bylo to zamítnuto. Číslo 21, kdo je pro? Děkuji. Proti? Schváleno. Číslo 22, kdo je pro? Proti? Schváleno. A úvodní ustanovení, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Děkuji, proti. Schváleno. Číslo 2, kdo je pro? Děkuji, proti? Jeden, schváleno. Číslo 3, kdo je pro? Děkuji, proti? 3, takže schváleno. Číslo 14, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh číslo 1, kdo je pro? Děkuji, proti? Schváleno. A teď se dostáváme k číslu 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 23. Kdo je pro? Kdo je pro ještě jednou? Kdo je proti? Zamítnuto. Příloha 2 číslo 24. Kdo je pro? 7, kdo je proti? Zamítnuto. Číslo 13, kdo je pro? Proti? 7, takže bylo to schváleno. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Ano, to je konec. Takže ještě jednou, prosím vás, to je konečné hlasování. Takže všichni jste pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Takže blahopřeji Edith Herzog, mě a dalšímu zpravodaji. Děkuji a nyní můžeme pokračovat budeme hlasovat o problémech a perspektivách spojených s evropským občanstvím. Spravodajkou je paní Malinova Jotová. Máte nějaké komentáře? Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda poděkovala panu Harborovi za ty tři pozměňovací návrhy. Nicméně je zde ještě bod, o kterého se naše stanoviska liší Týká se přenosnosti hmm, důchodů, takže byl zde ústní posměňovací návrh ke třetímu posměňovacímu návrhu. Tam vlastně, že mezi členskými státy a komise by měla usnadnit práva zaměstnanců na důchody vlastně v rámci Evropské unie. To je vše. Yeah. Uh, yes, I'd like to, um, uh, thank, uh... Děkuji. Eh, děkuji vám za eh, tuto připomínku. Máte zcela pravdu a přijal bych to, eh, tím se to sladí s ostatními směrnicemi. A proto bych navrhl, abychom mé pozměňovací tři návrhy odhlasovali. On blok naše frakce to podpoří. Kdo je proti? Kdo, kdo se zdržel? Takže to bylo schváleno a můžeme hlasovat o návrhu stanoviska. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Takže to bylo schváleno. 42 a blahopřeji zpravodajují až stínovému zpravodaji. Uh, Dále budeme hlasovat o návrhu uh, týkajícím týkající se snižování eh, daně z přidané hodnosti, sazby daně z přidané hodnosti. Velice stručně, paní předsedkyně, já bych rád poděkoval eh, stínovým zpravodajům a těm, kteří zasáhli při tomto eh, jednání. Maximálně jsem se vynasnažil, abych eh, vyšel vstříc eh, vašim doporučením. Eh, je tam jenom jedna věc, se, které, se kterou nesouhlasím úplně, a sice pozměňovací návrh 4, ale jinak si myslím, že jsme se dopracovali velice užitečného společného stanoviska. Děkuji. Děkuji. Pozměňovací návrh 4, eh, kde pro? Tak to budeme muset ověřit. And me. Yes. 13. Against? 13. Proti? Eh, kdo se zdržel? Nikdo, takže zamítnuto. Kompromis 1, eh, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní závěrečné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Děkuji vám mnohokrát a gratuluji zpravodaji. Nyní pan Džiby k aktivnímu dialogu s občany o Evropě. Pane Čiby, nechcete? Takže můžeme začít hlasováním. Kompromisní pozměňovací návrh číslo jedna, Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Přijato. Teď čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pět. Kdo je pro? Proti. Přijato. Šest. Pro. Kolik je nás? Šestka. 17 proti. Proti je méně. Přijato. 7, kdo je pro. Kdo je proti. Přijato. Kompromis číslo 2, kdo je pro. Kdo je proti. Přijato. 9, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 10. Kompromisní pozornosti návrh 3, pardon. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. 12, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 13, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Závěrečné hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Děkuji vám a gratuluji zpravodajům. Teď pan komisař mi kryje za, za několik minut. Už je venku, tak Takže za minuty, eh, za minutu pan McCreevy přijde, takže můžeme pokračovat.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 Vážení kolegové, já bych eh, začala a zahájila bych eh, další velmi důležitý bod eh, na pořadu jednání sice výměna názorů s komisařem McCreevem o přeskumu jednotného trhu. Já bych ráda uvítala tady padí pana komisaře a děkuji vám. Vím, že jsme ten Eh, ten přeskum z roku 2007 eh, sledovali velice bedlivě a v jednání komise nás velice zajímá. Dovolila bych si vás požádat, pane komisaři, abyste pohovořil o vývoji od toho eh, přeskumu z roku 2007 a práci komise eh, v oblasti eh, sledování malobchodního trhu. A také mohl byste nás prosím informovat o eh, stavu směrnic, implementace směrnice o službách v členských státech, jakož i o obecném vývoji směrnice o hodnocení z vnitřního trhu. Rád bych také řekla, že sledujeme systém Solvit a také nás zajímá na akční plán v po eh, zracionalizaci té, eh, toho systému. Děkuji eh, mnohokrát, paní předsedkyně. Především bych se chtěl omluvit za svůj hlas, protože ještě jsem se nezotavil. Jsem Eh, chřipky nebo z nachlazení. Eh, spousta lidí a já také jsme to dostali. Teď eh, na začátku nového roku bych vám chtěl především popřát mnoho úspěchů v roce 2009. Možná, že jsem naposledy během tohoto mandátu ve vašem výboru, proto bych chtěl ocenit vynikající spolupráci za poslední léta. Hodně se udělalo na vnitřním trhu, ale ještě zbývají velké problémy a úkoly. Toto je velice obtížná doba pro spotřebitele i pro podniky, protože se ekonomické podniky nadále, podmínky nadále zhoršují, také klesá eh, množství peněz, které vydávají spotřebitelé. Dostáváme se do neprobádaných vod a musíme eh, inovativně hledat cesty z této krize. Toto bude samozřejmě hlavním v naší politice v roce 2009 a dále. Samozřejmě ekonomická a finanční krize je špatná, ale určitě by byla horší, kdyby nebylo jednotného trhu trhu a prostřednictvím jednotného trhu se můžeme snažit nastartovat zotavení ekonomiky v Evropě. Teď momentálně komise se snaží komplexně řešit. Jedná se o aplikaci rychlou a flexibilní lexit příslušných zákonů o vnitřním trhu a je třeba také spolupracovat na tom, aby se zpamatovaly eh, banky, které na tom byly nejhorší, nejhůře. Snažíme se o modifikaci zákona, například jsou tady návrhy, které se týkají bankovních záruk a eh, bankovního kapitálu. Je třeba to udělat co nejdříve, ale bude třeba udělat ještě více. Tato práce musí eh, samozřejmě pokračovat, že daleko ještě nepominula rizika pro finanční finanční systém a parlament tady musí sehrávat klíčovou úlohu. Zároveň jsme učinili rozhodné první kroky v reálné ekonomice, abychom řešili e- e- recesi. Evropská rada navrhla v prosinci plán zotavení, zotavení ekonomiky Evropě a můžeme to jenom řešit společně s parlamentem. Musíme samozřejmě dělat vše, abychom také uskutečnili to, na čem jsme se dohodli. Já vám chci dnes hlavně říci, že je jednotný trh musí být součástí tohoto úsilí, protože je to jedno z nejlepších aktiv, které Evropa má a musíme ho dále rozvíjet i dnes, i v budoucnosti. Dnes, protože máme 500 milionů lidí a máme také už dnes jednotnou měnu a hodně nám to pomáhá řešit recesi. V budoucnosti nám jednotný trh umožní, abychom mohli vést proces globalizace a přispívat k procesu ekonomické obnovy. Proto si musíme na to podívat zpříma. Je důležité, aby byl tady efektivní jednotný trh, aby mohly firmy zase začít investovat a banky, aby mohly znovu půjčovat. Myslím si, že přeskum jednotného trhu má učinit zvláštní příspěvek k řešení krize. Před několika týdny jsem předložil první zprávu o implementaci eh, přeskumu eh, jednotného trhu z roku 2007. 16. prosince e, jsem to předložil a jsou tam jasné závěry. Jsem přesvědčen, že orientace před zkumu se projevuje jako správná pro řešení e, recese. Já vám to rychle teď zopakuji. Především e, je třeba samozřejmě pobuzet stranu poptávky. Od roku 2007 už se navrhovalo hodně na ochranu spotřebitelů a na zvýšení eh, eh, volby, kterou na malobchodním trhu mají eh, komise, navrhuje harmonizovaný soubor práv spotřebitelů na jednotném trhu, aby měli stejnou úroveň ochrany kdekoliv v Evropě. Tento návrh dneska máte. Co se týče finančních služeb, jedná se o bezpečnější další produkty, bankovní účty, platby, to všechno jsou naše priority a byly v roce 2008. Také jsme se s bankovním odvětným dohodli na etickém kodexu, aby se mohli spotřebitelé snáze rozhodovat mezi jednotlivými bankami a také bude eh, zanedlouho dokument, aby měli spotřebitelé eh, spotřebitelé a klienti důvěru ve výběr nebo v, v ty pro, produkty, s níž si mohou vybírat, aby spotřebitelé se mohli rozhodovat na základě dobrých informací do roku 2010. Ehm, chceme mít opravdu jednotnou jaksi bránu k informacím, aby e, spotřebitelé se v tom mohli lépe vyznat než teď. Na tomto projektu pracujeme a budeme neustále v průběhu roku výbor informovat. Jednotný trh musí také řešit otázky malých podniků, které sehrávají tak důležitou úlohu co do tvorby pracovních příležitostí a tvořivosti. V roce 2008 jsme navrhli další opatření na pomoc drobným a středním podnikům v recesi. Máme tady reformní návrhy, eh, které už jsou v radě a které by umožnily značné eh, eh, úspory úspory nákladů. Například se tady navrhlo jednotný statut soukromé společnosti a také sjednocení patentové jurisdikce, aby členské a je také možné ehm, řešit otázky vývek. Tohle může ušetřit drobným a středním podnikům hodně peněz, ale členské státy teď musí zapomenout na vlastní zájmy a rivality a dospět k dohodě. Potřebuje to velkou politickou vůli, abychom to řešili teď. A ehm, myslím si, že jakákoliv podpora z vaší strany bude velice velice vítaná. Já vím, že bude těžké držet se principu jednotného trhu při prohlubující se recesi. A něco může být velmi těžké pro členské státy, ale musíme zajistit uplatňování těchto principů. Také udělám všechno pro to, aby tady byla rovná pravidla hry a uplatňovala se zásada uh, Eh, nediskriminace, stejné herní podmínky, to je velice důležité v Evropě a nemůžeme to hodit přes palubu teď, když nám to tak dobře sloužilo po celá desetiletí. Pokud bychom eh, nevytvořili dobrý jednotný trh, pak bychom už, kdybychom ho už neměli, tak bychom si ho museli udělat v této krizi. Eh, musíme eh, se snažit o úsilí eh, zaměřená na obnovu ekonomiky konstruktivním způsobem komise bude pomáhat členským státům, jak to jenom půjde. V mé oblasti například chceme eh, aplikovat urychlenou proceduru veřejných zakázek v roce 2009 a 10 u významných veřejných projektů. Chceme také pomáhat, aby eh, členské státy nacházely správná řešení zadávání zakázek a přejeme si potom rozšiřovat praxi do všech eh, oblastí. V červnu stranu chci představit eh, doporučení komise na jednotné řízení, jedno, společné řízení, řízení jednotného trhu. A bude se to týkat eh, transpozice, aplikace a prosazování pravidel jednotného trhu a také, aby občané byli lépe informováni o svých právech v tomto smyslu. Chceme také posilovat přeshraniční spolupráci mezi příslušnými orgány. Navíc eh, Eh, chceme také zveřejnit skorbor jednotného trhu. Budeme se více zabývat otázkou transpozice, jak si členské státy vedou, kde jsou porušování. Hodně nám jde o úspěch jednotného trhu, takže tento dokument bude důležité. Nakonec ještě eh, směrnice o službách. Eh, chci vám dát poslední informace. V souladu s filozofií partnerství máme proces implementace velice zaměřený na spolupráci na partnerských sítích. Teď nám eh, zbývá méně než rok a mohu vám s potěšením říci, že členské státy hodně snaží a že už hodně udělali pro implementaci, ale v této konečné fázi je velice důležité, aby se dále intenzifikovala úsilí. Členské státy musí teď vyčlenit dostatečné prostředky v prioritních oblastech. Uvedl bych pět. je třeba eh, zvyšovat eh, Eh, eh, úsilí najít konkrétní řešení, aby body jednotného kontaktu fungovaly a vyzkoušely se. S tím je spojeno zavedení elektronických postupů. Členské státy musí udělat hodně, aby poskytovatelé služeb mohli takto elektronicky využívat procedury přes hranice. Členské státy by měly maximálně urychlit přeskum domácí legislativy. Samozřejmě je třeba vyhodnotit široký rozsah legislativy. Není to jednoduché, ale včatné ukončení tohoto procesu je důležité, aby členské státy mohly uskutečnit nezbytné změny v legislativě. Členské státy by se také měly začít připravovat eh, na zprávy a, nebo zprávy eh, tak, aby to bylo před termínem, který je eh, pro implementaci do roku 2010 a tato hodnocení nastartují také proces vzájemného přeskumu bude se to týkat mnoha národních pravidel, které se týkají fungování vnitřního trhu a komise také, jak se předpokládá ve směrnice, bude neustále Evropský eh, parlament informovat o procesu a o jeho výsledcích. Konečně praktická uspořádání pro administrativní spolupráci mezi místními orgány je třeba rychle uskutečňovat přímo v terénu. Teď budeme zkoušet informační systém pro vnitřní trh, což je pilotní, v rámci pilotního projektu služby směrnice o službách členské členské státy teď momentálně si stanoví, eh, které budou příslušné orgány a poté, až budou zaregistrovány, tak to začne. Tady všude je důležité, aby členské státy věnovaly dostatečné zdroje pro informovanost a pro proškolení budoucích uživatelů eh, informační systému o vnitřním trhu. Komise i nadále bude poskytovat technickou pomoc, sledovat pokrok, usnadňovat a koordinovat práci. My jsme věnovali hodně prostředků na to, aby to mohlo eh, fungovat. Zbývá nám méně než rok. A proto parlament a členské a státy se musí snažit o to, aby se všechno dělalo, co je zapotřebí. Chci vás dnes informovat o procesu implementace a podělit se s vámi o naše hodnocení. Budeme vás i nadále informovat a doufám, že můžeme doufat ve vaši politickou podporu, že budeme všichni nadále tlačit na členské státy. Samozřejmě Samozřejmě, že jednotný trh může být velice užitečný pro ekonomické zotavení, aby se zajistily také eh, pracovní příležitosti v Evropské unii. Je třeba správně implementovat směrnici o službách, aby bylo možné více do toho investovat. A to je důležité v tomto období ekonomického zpomalení. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji mnohokrát jenom říct že dneska když diskutujeme eh, ty jednotlivé aspekty vnitřního trhu v rámci dosavadní činnosti našeho výboru eh, jsme v tomto legislativním eh, období objevili velikou rezervu pro lepší fungování jednotného trhu právě v elektronickém přeshraničním obchodování a jak bylo prezentováno v řadě studií a také ve zprávě o důvěře spotřebitele v digitálním eh, prostředí je eh, možné nejsnáze posílit eh, jasným vymezením práv a dostatečnou informovanost toto obchodování a tady samozřejmě panovala shoda že je nutné přijmout konkrétní opatření konkrétní nástroje tak aby evropa v globální konkurenci i vzhledem k finanční krizi byla konkurenceschopná. A jedním z těch návrhů bylo e, dát na stůl, zveřejnit, dát informace všem spotřebitelům v celé Evropské unii, jaká mají práva při obchodování na internetu, tak, aby to bylo srozumitelné, protože to je dnes v řadě směrnic e, paní komisařka kuněvá vypracovala e user guide a ten mohl již viset v létě na stránkách evropské komise bohužel eh, tomuto, eh, tomuto mm, user guide chybí jedna malá část týká se autorského práva a to patří právě do gesce vašeho komisariátu. Eh, chci vás požádat jménem našeho výboru abyste dohlédl aby tato část byla co nejdříve dopracována protože my bychom rádi do konce našeho volebního období tady zde rádi tedy ten user guide na těch stránkách evropské komise viděli. je to nástroj který by skutečně pomohl zvýšit důvěru našich eh, občanů evropských občanů v to internetové nebo i digitální eh, prostředí a obchodování. Eh, takže to je taková prosba a já bych hned dala slovo našim koordinátorům první je na řadě pan harbour. Děkuji. Paní předsedkyně, Já bych eh, rád eh, složil hold Charliemu McCreevymu za obrovskou práci a nadšení, eh, které eh, prokazuje za dobu naší spolupráci eh, na podporu vnitřního trhu. Já jsem byl tak trochu eh, schlíplý, když říkal, že je tady možná naposledy před naším výborem. Já si myslím, že bychom se měli přeorganizovat práci tak, abychom s ním uspořádali nějaké důstojné rozloučení a potom to ještě zapili, protože já si myslím, že kolegové souhlasí, tak protože jsme dosáhli velké řady úspěchů. A já si myslím, že směrnice o službách eh, byla samozřejmě středobodem tohoto všeho. Protože, eh, jak říkáte, trh se službami představuje asi 70% evropské ekonomiky a já předpokládám, že eh, zásadním způsobem se rozroste v důsledku této recese. Bohužel, ale bude to tak. Je to tedy nesmírně důležité. A komise, eh, myslím, koordinovala transpoziční proces s velkou politickou podporou z naší strany. A myslím si, že to eh, vytvořilo prostor pro další směrnice o jednotném trhu, které mají přijít. Protože tento výbor eh, nevyhnutelně bude muset trávit eh, větší dobu o, na, ke sledování transpozice v směrnici jednotného trhu. Myslím, že tam bylo učiněno pokroku a ten dokument přeskumu jednotného trhu tomuhle značně napomohl. Moje první otázka je poměrně široká. Mohl byste nám, pane komisaři, eh, nějak upřímně, eh, vzhledem k tomu, že už se dostáváte eh, ke konci svého funkčního období, tak si můžete dovolit upřímnost, tedy svůj názor, co by komisaře, o tom, jestli si myslíte, že členské státy berou takovou tu novou kulturu a jednotného trhu a chtějí opravdu, aby to začalo fungovat. Já si myslím, že jeden ze zásadních aspektů eh, směrnice o službách byl požadavek na to, aby členské eh, státy vytvořily tzv. jednotná kontaktní místa single points of contact, a teď už je to součástí naší terminologie, tak aby aktivně podporovali jednotný trh eh, na straně podniků nebo podnikům ve své zemi. Aby to propagovali. Jinými slovy, politický cíl, aby podniky se silně zapojovaly na vnitřní trh a je to dobré pro eh, ekonomiky jednotlivých zemí. To, se jedna, to, to znamená zásadní proměnu myšlení. A v eh, souvislosti s prací, kterou dělá Ginterferogen ohledně eh, zboží, je to velký pokrok a myslím, že bychom je měli společně ty změny prosazovat. Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, se týká oblasti, kde jsme, myslím, neučinili tak velkého pokroku. Já sice protože už legislativa eh, platí, ale myslím, že se nevyužívá tak, jak by měla. A sice jedná se o zadávání veřejných zakázek. Myslím si, že eh, existují zásadní obavy a znepokojení ohledně eh, nesoustavnosti nebo nesrovnalosti ohledně fungování toho zadávání veřejných zakázek a příslušných ustanovení. Zejména by mě zajímalo, jestli se se mnou shodnete na mé obavě, že malé podniky mají stále eh, větší, eh, jsou stále eh, více znevýhodněny metodami zadávání veřejného zakázek a je to kvůli tomu, že malé podniky, malé úřady nyní združují zakázky do rámcových kontraktů a ani nechtějí, aby se malé a střední podniky ucházely o tyto zakázky. A také kladou velmi těžké podmínky pro malé a střední podniky, aby se vůbec mohly kvalifikovat. Bude se tohle zmiňovat eh, v přeskumu jednotného trhu? A možná, že poslední projekt eh, bez, eh, před vaším odchodem by mohlo být, aby se tím komise začala zabývat, protože máme tady Small Business Act a i určité překryvy mezi, s ním, mezi tím a přeskumem jednotného trhu. A to si myslím, že je velice důležité. Mohl byste nám tady na stole nechat nějaké takové téma na základě analýzy určité eh, v ohledně toho, co bychom měli eh, udělat, abychom posílili malé a střední podniky v zadávání veřejných zakázek. Myslím si, že to by potom eh, bylo, mohlo být pojednáváno dalším parlamentem úspěšně. Děkuji. Děkuji a teď pan Mendelson. Děkuji, paní předsedkyně. Já zcela podporuji slova Malcolma a myslím, že, my, že bychom měli uspořádat recepci. Uh, ne abychom oslavili, ale abychom se nějak jako úctyhodně eh, rozloučili s panem komisařem. Já jsem uh, si velice užíval tu spolupráci s vámi a myslím, že jsme to dosáhli hodně, jak už Malcolm řekl. Mám uh, k vaší dnešní prezentaci několik otázek. Podporuji uh, veškeré snahy komise a, a rady a parlamentu uh, k překonání finanční krize. A jak napravit situaci, ale já se chci zeptat, co děláme na straně spotřebitelů, tam, kde je poptávka. Například u automobilového průmyslu. Budeme, budeme eh, poskytovat nějaké snadné úvěry. Možná, že kdybychom na panevropské úrovni zavedli opatření k fiskálním záležitost, autem, aby eh, spotřebitelé začali kupovat nová auta. Tak to je jedna věc. Potom je tady eh, celkové podnikatelské klima. To je třeba změnit. Tak, aby se zlepšilo pro každého. To zlepšilo pro každého. Dále bych se zeptal, eh, kdy můžeme očekávat, a možná řeknete, že nikdy, směrnici o patentu společenství. Tak, abychom opravdu mohli chránit své inovativní myšlenky vynálezli a tak podobně. Protože letos, jak asi víte, eh, letošek rok 2009 je rokem inovací a tvořivosti. Poslední věc, takový námět. Předpokládá se v rámci finanční krize, že pokuty, které, se, eh, který, eh, které vybírá vaše kolegyně paní Kres, že ty peníze vyhradíme zase pro průmysl, tak aby se podpořili mladé inovační, eh, inovativní podniky, místo toho, abychom snižovali příspěvky členských států. Děkuji vám. A děkuji za spolupráci v posledních pěti letech a doufám, že budeme schopni to později zapít. And then, uh, Mr. Schwab. A nyní pan Schwab. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Vy jste při svém úvodu už řekl, že pravděpodobně jste tady mezi námi na výboru naposledy, co by komisař, a podáváte tady zprávu o své zprávě a s ohledem na naše dnešní jednání já jsem se informoval a vyhledal jsem si ty poslední e, věci, které jste zveřejnil. Jak už Michael Harbour eh, tady říkal, tak eh, já jsem si tam všimnul, že se velice silně eh, zasazujete v tom přeskumu jednotného trhu po roce. Zasazujete o spolupráci mezi Evropskou komisí a členskými státy a říkáte, že, se, že je třeba ji značně zlepšit a že se zlepšuje. Když jsme tady byli posledně, tak jsme tady měli napjatou otázku ohledně toho, jestli eh, opravdu se přesvědčen, že členské státy jsou už připraveny úžeji spolupracovat s evropskými institucemi a komisí, a nebo jestli není třeba, jak já jsem to říkal, že se ta zpráva naopak eh, zhoršuje vzhledem eh, ke směrnici o službách, teď vidíme tady informace pro pacienty, tam vidíme, že to klima také díky tomu, co říká například Václav Klaus, český prezident, nebo eh, díky tomu, že byla odmítnuta smlouva v eh, Irsku, eh, takže se to klima zlepšilo a že vlády jednotlivých členských států nejsou připravené spolupracovat s komisí a nechápou vnitřní trh jako šanci, jako příležitost. Já bych se chtěl, vás chtěl zeptat na nějaký váš osobní dom, dojem před koncem vašeho volebního období, funkčního období. Dále jsem se chtěl zeptat na eh, jednotnou, jednotný evropský platební prostor. Jak asi víte, tak při naplňování těch důležitých složek vnitřního trhu, který se tý, které se týkají eh, převodu a plateb, narážíme na určité rozpory. A sice nejsou žádné pevně stanovené lhuty, žádné stanovené formuláře, které by bylo třeba vytvořit a tak podobně. Uh, co chcete udělat, abyste opravdu eh, prosadil eh, ten jednotný platební prostor tak, aby v roce 2010 to opravdu zafungovalo? Poslední věc, o které jsem chtěl hovořit, je následující. V minulosti jste eh, vyvinul určité iniciativy, pokud jde o vnitřní trh, zejména zadávání veřejných zakázek. Vedle se o tom řada debat. Teď jsme udělali eh, směrnici, nebo schválili směrnici o zadávání obraných zakázek v, eh, v obraně. Dříve jsme eh, hovořili o koncesích, teď ve členských státech se debatuje o tom, jestli flexibilita, dynamika, kterou teď eh, recese eh, vlastně zvýšila na straně zásadních eh, státních zakázek, jestli to k něčemu bude. Mohl byste, prosím, nám nějak tak říci, co si o tom myslíme, zejména v, pokud jde o investiční programy členských států. A samozřejmě i já bych byl rád, kdybychom mohli si dát třeba pivo jako konec naší spolupráce. Děkuji. Irish beer, yes. And Mr. Skype, Skepy, zajisté, pan Koda má slovo. Paní Koda, pa, paní Koda. To není problém. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Mnohé příklady zažívají naši občané každý den a ze strany organizací které nám a sdělují nám své překážky pro zavedení skutečného vnitřního trhu. Mohu uvést dva příklady, které jsou velmi vypovídající, například odmítnutí některých firem eh, v zásilkového obchodu, které mají sídlo v nějakém státě, které odmítají dodávat jinam než do svého státu a uvádějí adresu místa v jiném státě. Například, pokud si uvědomujete, je jedn, Belgie a Francie, uvedu příklad, ve Francii je například levněji. Takže můžeme říct, ne, ne, sídlo, pošleme to do sídla, které se nachází v Belgii. Když chceme jednotný trh, tak to jsou věci, které bychom měli odmítnout a revidovat. A potom někteří, kteří vydávají kreditní karty, tak odmítají eh, používání karet. Ale vy jste musel ze začátku přecházet tedy od jedné banky k druhé bez problému, to by bylo ideální. Takže jak vidíte, všechno zatím ještě není vyřešeno. Nemůžeme ignorovat všechny tyto problémy a všechny ty překážky volnému oběhu a ptám se vás, jak budete reagovat na to, abychom skutečně směřovali k tomuto trhu, ve který všichni doufáme a ve který doufají všichni občané. Děkuji. Mhm. Thank. Děkuji. Další dotazy. Pan Haze Ferrara má slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně, vážený pane komisaři, děkuji za ten dnešní projev. Vy jste sehrál klíčovou úlohu pro schválení směrnice o službách. A stejně jako kolegové, paní Gepard, pan Malcolm Harbour, uh, už tady uh, velice aktivně diskutovali o tomto procesu přijímání směrnice o službách. Zájem o tento proces ale velice roste v mnoha evropských státech, kde se připravujeme na proces transpozice. Podle mých informací to má různý rytmus a nevím, jestli nám můžete říci nějaké konkrétní informace o tom, jak probíhá tento proces, jak příprava na tu transpozici nebo samotná transpozice. Eh, když se to tady diskutuje, tak eh, mám pocit, že většina lidí v Evropě o tom něco ví. Ale eh, za to byla směrnice Bolkensteinová, e, to se překonalo, pak e, tedy tady máme tento proces a pan, pan McCreevy, pan Malcolm Harper, paní e, Kepler všichni na tom pracují. A teď se chci zeptat nejenom na transpozici, ale vůbec jak hodnotíte dopad této finanční krize na trhu služeb tomto okamžiku právě, kdy e, dochází k transpozici směrnice o službách. Já myslím, že většina e, e, lidí opravdu věří, že budete pomáhat řešit i finanční krizi v Irsku. A většina z nás tady jinak v Evropě doufá, že byste mohl sehrát také důležitou úlohu aby eh, se změnila nálada těch Irů, kteří eh, ne, ne, eh, hlasovali pro Lisabonskou smlouvu. Vy jistě máte vliv ve vaší zemi, takže možná i vy byste se mohl zasadit o řešení tohoto problému Evropské unie. Děkuji. Paní Pleštinská má slovo. Podobně. Děkuji, paní předsedkyně. Stejně jako ostatní, můj hlas, pane komisaři, je dnes jako váš. Ani se mi nechce věřit, že už uběhlo pět let, že ten čas totiž uběhl tak rychle. Od té, když jsme se poprvé sešli, tak jsme řekli, že to snad bude trvat věčnost a dnes jsme již téměř na konci našeho volebního období. Tak jak jste již řekl, jednotná měna je skutečně, ukázalo se zejména v období krize, že je významným prostředkem pro její řešení a proto jsem ráda, že Slovensko se stalo součástí eurozóny jako její 16. člen. Navzdory tomu důsledky hospodářské krize se projevují právě v letošním roce velmi intenzivně. Mnoho podniků propouští své zaměstnance, proto eh, tento rok bude taková zkouška toho, zda legislativa, kterou jsme přijali v tomto výboru, bude úspěšná i v praxi. Během pěti let výbor IMCO i ve spolupráci s vámi, pane komisaři, přijal mnoho významné legislativy a nyní přichází čas důsledné transpozice a implementace těchto legislativních aktů zavedení elektronických postupů ještě stále není takové, jak bychom si představovali, proto možná bude potřeba posílit anebo věnovat větší pozornost této oblasti. Vyzkoušela jsem si na Slovensku to jednotné kontaktní místo a musím konstatovat, že zatím sice je již založené, ale ještě existují mnohé problémy, které je potřeba vyřešit a moje otázka je tato, zda komise nepočítá s nějakým benchmarkingem kontaktních míst a potom případně využít systém best practices osvědčených postupů, tak aby jednotlivá kontaktní místa se mohla vzájemně poučit a myslím, že na základě praktických zkušeností budeme moci dobře smě, tuto směrnici implementovat. A stejně, jak mu, hovoř, řekl můj kolega Malcolm, veřejné zakázky znevýhodňují, jsem o tom přesvědčena, malé a střední obchodní podniky, takže by bylo velmi zajímavé provést takový průzkum, kolik malých a středních podniků získalo zakázky. Určitě samozřejmě, že transparentnost je pokulhává a zejména v našich státech, které přistoupily do Evropské unie, vstoupily do Evropské unie v roku 2004, se často využívají jako politický nástroj. Takže malé a střední podniky, pokud nevytvoří větší asociace, tak nemají v podstatě šanci tyto zakázky získat. Takže co komise udělá, aby se toto změnilo, aby se ten systém změnil? Děkuji. Děkuji. Paní Weiler a pa, paní Šelesi. Äh, Pane komisaři, já se nechci uh, pustit do opakování otázek, ale uh, zaměřím se jenom na některé věci. Nicméně i já si myslím právě proto, že teď jste v poslední fázi tady své práce s námi, že eh, byste nám mohl říct něco o svých zkušenostech. Jak pan Šlap říkal, jak hodnotíte že v Evropské unii, nejenom eh, s Jirskem, jak to, jak to s námi půjde dál. My jsme tady udělali spoustu věcí společně. A vy jste zapomněl eh, na jednu velmi důležitou věc, a sice eh, balíček ohledně zboží. A potom samozřejmě také tady je celá řada dalších, dalších důležitých věcí, na kterých jsme spolupracovali. My si myslíme, že samozřejmě souhlasíme, že by nedávalo smysl, protože my už také jsme na Prahu volebního boje téměř Eh, s žádnými iniciativami, ale eh, co to je ten nový scoreboard? Co si myslíte eh, o novém scoreboardu ohledně stávajícího statusu? Plánujete ještě nějaké řízení proti členským státům, kdy už, když už teď vidíte, že než dobře nebo vůbec některé směrnice neprosazují některé tedy směrnice a nařízení, které jsme s radou Eh, odsouhlasili? A druhá věc. Zadávání veřejných zakázek. Myslíte si, že je třeba to právo nějak upravit eh, na základě toho, eh, těch zkušeností, které máte tady v parlamentu i v Unii? My jsme tam nasadili pravou hodnotu 200 tisíc a 5 milionů. Myslíte si podle svých zkušeností a názorů, jestli to stačí, že to stačí, nebo je třeba něco změnit? A kdy vůbec bude nějaká směrnice o koncesích? A poslední věc. Hovořil jste o tom, že vzhledem ke stávající finanční krizi s francouzským a českým předsednictvím, myslím, eh, spolupracujete. Jak to vypadá eh, se spoluprací se Spojenými státy americkými? Protože bez eh, úzké spolupráce Eh, budoucnost nebude. Když nejenom po celé Evropě, ale po celém světě eh, nedostaneme, nebo chceme dostat ten problém pod kontrolu. Jo, a potom ještě bych vám za naši frakci ráda poděkovala. No, u nás eh, nebyla vždycky ve spolupráci s vámi, nebylo vždycky, nesvítilo vždycky sluníčko, ale myslím si, že vaše iniciativy jsme konstruktivně podporovali. Děkuji. Thank you and Charlotte has a floor. Děkuji, Charlotte. Děkuji. Já si myslím, že tady máme více slunečního svitu a ráda bych vám poděkovala za velice příjemnou spolupráci a doufám, že se bude, že Eh, se ještě uvidíme a že si budeme moci říct eh, nashledanou v eh, uvolněnějším prostředí. Když jste přišel, tak jak se vás doprovázala taková národní atmosféra, něco jako příliš... Teď si říkám, že jste možná naopak byl jedním z těch nejrealističtějších politiků, ale i tak, i když kolem vás byla tato národnostní aura, tak i tak jste velice přispěl eh, k směrnici o službách. To mě velice těší. Teď mám ovšem dojem, že eh, jak si eh, už se tady vytrácí trošičko ta hybná síla, takový ten tah evropský, ale vy jste u toho byl od samého začátku, proto se vás ptám, jak se vám jeví eh, budoucnost eh, vývoje v Evropské unii. Myslíte si, že například ta ekonomická krize Eh, zvrátí eh, zpět eh, proces evropské integrace, nebo to alespoň zpomalí? A vůbec, jaké máte naděje, co se týče budoucnosti Evropské unie? Děkuji. To byly všechno poznámky. Já jsem se na začátku ptala na jednu věc a na konci by se vás chtěla zeptat. Myslíte si, že nové členské státy sehrávají nejvýznamnější úlohu pro podporu vnitřního trombu? velmi významnou úlohu pro podporu vnitřního trhu, nebo ne? Děkuji všem členům, všem poslancům za srdečné přijetí a já se těším, že se někde spolu večer sejdeme, než se eh, rozejdeme. A také bych chtěl popřát úspěch všem, kdo budou usilovat o znovu zvolení. Abych odpověděl na Eh, tu otázku na začátku. Ovšem eh, paní eh, poslankyně hovořila o tom, co dělá také moje kolegyně paní Kuneva a jedná se o to, jak také do EU Guide dát otázku autorských práv, aby lidé věděli, jaká mají práva na internetu, aby to bylo uživatelsky přátelštější. Malcolm Harbour tady hovořil o celé řadě záležitostí příležitostí a právě směrnice o službách byla tou velkou událostí, když já jsem se stal komisařem. To bylo v roce 2004 a tehdy vlastně tam dominovala směrnice o službách po většinu našeho času. Já jsem vlastně to zdědil jako velmi složitou iniciativu. Já jsem se k tomu asi postavil trošku odlišněji, než předtím bylo zvykem, ale já jsem vycházel ze svých politických zkušeností a ta, o tom hovořila i paní Cedar Já jsem realista, já jsem člověk z praxe. Uh, a proto jsem si řekl, že pokud tedy máme mít směrnice o službách, musíme k tomu zaujmout praktický přístup. A proto jsem žádal i parlament, protože významným byl proces spolurozhodování, aby v tom sehrál svoji konkrétní úlohu. E, směrnice o službách pak se stala určitou takovou šablonou. Možná se podle toho budou i jiné kontraverzní otázky projednávat. Možná, že já se mílím, ale můj osobní eh, názor je, že taková ta doba, kdy eh, komise, eh, komisař předloží hlavní návrh a pak to pak parlament buď chválí nebo nechválí a pak se předpokládá, že to komise nějak prosazí. To už je otázka vlastně minulosti. Myslím si, že teďko tady má parlament mnohem větší úlohu a ono to také funguje. Funguje možná do ústřeté míry to není úplně pohodlné pro služby komise, Eh, možná proto třeba ten přístup tady nebyl předtím, ale já si myslím, že bez toho by nebyla naděje na to, že by byla tato směrnice vůbec prošla. A to se týká všech a chtěl bych poděkovat všem na všech stranách této sněmovny, paní Gebhardt, pana Malcolma Harborovi, chci poděkovat všem skupinám za to, že prošla směrnice o službách. Samozřejmě, že začalo se s tím v, červ- v lednu 2004, ale kdybychom byli se drželi tamtoho návrhu, tak bychom do dneska neměli nic. A pořád bychom jenom všichni činili eh, prohlášení, buď bychom něco chválili nebo kritizovali, ale neměli bychom dosud směrnici o službách. Takže vlastně ta směrnice o službách, Malcolm se ptá, zda opravdu zařídí to, co jsme jsme si představovali od směrnice o službách, samozřejmě v rámci toho kompromisu, který se nám podařilo dosáhnout. A tady ještě to nějakou dobu nebudeme vědět. Ale už eh, poslední rok měly členské státy možnost eh, procházet procesem implementace. Samozřejmě ještě musíme počkat, co přinese budoucnost, ale já sám si myslím, pokud ta směrnice bude implementována tak, jak byla přijata, pak to posílí ekonomiku ekonomiku v Evropě. Já si myslím, že tak to opravdu bude. A Malcolm Har- Malcolm, otázka Malcolma Harbora padla v tomto kontextu. Ptají se, ptáte se mě také, jak členské státy vůbec se dívají na to, že by tady byl opravdový vnitřní trh. V 2009 zda se na to dívají jinak než třeba v roce 1999. To se samozřejmě týká i jiných oblastech. Jak se na to lidé dívají, zda se k tomu připojili. Myslím si, že jedno z největších nebezpečí ekonomické a finanční krize spočívá v tom, že členské státy by se mohly začít dívat zase dovnitř sebe a ne navenek. To je zcela Eh, přirozené. Já jsem dlouho politik a proto vím, že to je zcela přirozené, protože když eh, je tady takovýto tlak, tak členské státy musí reagovat, volení politici musí také uvažovat o tom, co se od něho čeká teď a tady. To musíme pochopit, že ty problémy opravdu jsou teď a tady. A, eh, takže jistě je tady potom velké pokušení se nedívat na širší obrázek a přijímat taková opatření, která částečně části vyřeší ten problém, který je tady teď a e, v tomto okamžiku, ale který by pak převládl bohužel na tou naší celkovou koncepci. Čili to je jistě jedna z velkých zkoušek, e, kterou musíme projít v této krizi, abychom e, se nesnažili přijímat opatření, která by řešila jenom věci okamžité a teď a tady. Pan Harbar se o tom zmiňoval. Říkal, že členské státy někdy jenom hovoří o koncepci jednotného trhu, ale v praxi s tím nic nedělají. Mně napadají příklady, kde to je opravdu tak, ale také si myslím, že když budeme tlačit dopředu, když budeme po kručkách postupovat dopředu, tak ten celkový zisk bude větší, než na, o co občas přijdeme. Pan Malcolm se také ptal na otázky veřejných zakázek, o toho eh, se dotkli i ostatní řečníci. A drobné podniky, otázka drobných podniků, zda nejsou nějak znevýhodněni těmi eh, podmínkami, které uplatňují členské státy. Tady už se prováděly eh, konkrétní studie a členské státy opravdu Eh, mají tuto otázku, eh, co se týče, mohou, eh, mohou tedy udílet ty kontrakty určitým způsobem a myslím si, že toto je oblast, kde možná nová komise, nové služby by se tím mohly, se na to mohly zase podívat. Je tady určitý, určitý tlak na urychlení procesu zadávání zákazek a věci samozřejmě se mění i teď v roce 2009 a dále v roce 2009. Nové členské státy, na to se tady také někdo ptal. Já si upřímně myslím, na základě toho, jak jsem sám navštívil i nové, i starší členské státy, ale konkrétně o těch nových, já si opravdu myslím, že během 20 let ta nová duš, duše otevřených zakázek, otevřeného procesu zadávání zakázek, efekt, že to udělá hodně nejenom pro ekonomiky těchto členských států, ale pro celkový demokratický proces v těchto zemích. Ale to je názor pana McCreevy, ne jako komisaře, ale mě, os, můj osobní názor. Já si myslím, že během 20-25 let všechny členské státy, nové členské státy díky otevřenému transparentnímu procesu veřejných zakázek postoupí hodně do dopředu. Určitě jim to pomůže jednak v ekonomice a také to hodně udělá pro demokratický a politický proces vůbec. To je ovšem můj osobní názor. Pan Men se tady také ptal na hodně věcí, Eh, jak je to s patentem komunity. Byl bych rád, kdybych mohl říci, že jsme, eh, jsme, už se nám podařilo eh, opravdu tento oříšek rozlousknout, ale tak tomu není. To už bylo obrovské úsilí posledních tří předsednictví, včetně francouzského předsednictví a snažili se nějak i ten problém obcházet a dospěli jsme k určitému úspěchu. Ten vedoucí oddělení, který má toto na starosti, se hrozně snažil, ale vždycky, když se nám eh, snaží, zdá, že eh, jsme vyřešili jeden problém, tak už nám vyskočí problém zase někde o kousek dál. Takže v roce 2009 se to úplně nevyřešilo. Já bych byl rád, kdyby se to vyřešilo za českého předsednictví, ale musíme být realisti a rozhodně nemůžeme se eh, k něčemu takovému eh, zavazovat. Pan Mandel se také ptal na penalizace, která vyplývá eh, z porušování veřejné soutěže Eh, já vím, že o tom se hovořilo i jinde a pokud já vím, právního hlediska to úplně nejde. Myslím si, že je třeba eh, se snažit eh, získat o tom ještě další porady a dále se v tom vyzná pan Schwab. Já e, jsem s ním samozřejmě s, velmi, s velkým potěšením spolupracoval v tomto výboru a ptal se také, zda členské státy jsou ochotny jej spolupracovat e, v rámci Evropské unie, než tomu bylo, dejme tomu, před pěti lety. Já upřímně řečeno nemohu říct, že je tomu tak. Proč? Protože je tady ta ekonomická e, krize a nemyslím jenom tu ekonomickou krizi za posledního půl druhá roku Zmiňovala se tady i otázka irského referenda. Já jsem byl ve všech členských státech a byl jsem ve 27 členských státech a vím, že někteří říkají, měli bychom udělit, neslyšel jsem nikde, že by dáv, chtěli dávat další kompetence eh, eh, evropským institucím. Eh, já jsem spíše slyšel všude opačné hlasy, že spoustu věcí bychom raději dělali sami a že nechceme, aby nám to z Bruselu diktovali. A Čili takhle já to mohu hodnotit po těch pěti letech, co jsem tady. Ale vím, že věci chodí eh, v cyklech, že jsou tady politické, nejenom eh, podnikatelské nebo ekonomické cykly. Takže teď jsme, bylo konkrétní období, které trvalo eh, po určitou dobu, určité ovzduší a teď jsme zase někde trochu jinde a je třeba se držet svého, co to jenom jde. Samozřejmě je třeba věci modifikovat, abychom mohli postupovat dopředu v budoucnosti. Takhle já se na to dívám. Pak tady byla otázka o CPA fixního termínu, o tom hovořili mnozí. A my jsme nechtěli tady dát nějaké fixní datum, chtěli jsme dosáhnout eh, dohody v mnoha oblastech, ale jsou tady důležitá rozhodnutí týkající se hospodářské soutěže a bylo těžké najít modus i vivendi pro instituce, pro banky pardon, a další instituce. A já velice doufám, že ta kritická masa se pohne do konce tohoto roku protože eh, listopad 09 eh, je klíčovým datem v tomhle procesu, takže doufáme, že k něčemu dojde. Pan Grab také hovořil o flexibilitě při zadávání zakázek. Naše pravidla umožňují, aby členské státy postupovaly velice pružně. Někteří by možná řekli, že ta pružnost někdy vede k něčemu, k čemu by vést neměla, že někdy se uplatňuje nesprávně. Možná, že tím bychom se měli zase zabývat v budoucnosti. Paní Korda se ptala na eh, prodej na dálku, zejména kreditní karty. Ano, eh, já vím, eh, ne přímo z osobních zkušenosti, ale ze zkušeností blízkých lidí. Vím, jak si, co obnáší i používání kreditních karet. Tady je určité omezení na svobodném trhu. Eh, tady eh, nedávno jsem si konkrétních věcí všiml a budeme s tím něco muset dělat. Pak se tady hovořilo také zase o směrnici o službách, o transpozici. My víme, My nechceme prostě jenom někoho obvinovat nebo nechceme poukazovat na ty, kteří si vedou hůře. Můžeme říci, že prostě proces transpozice probíhá a musíme počkat do prosince tohoto roku. Zda finanční krize ovlivňuje implementaci této směrnice? Myslím si, že ne a jde o to, aby také členské státy měly dostatečné zdroje, lidské zdroje na tuto implementaci. Asi eh, před rokem eh, eh, mě říkal ministr v jedné členském státu, že to bude znamenat obrovské množství práce Ehm, přičemž se jednalo o členský stát, kde možná to nebude představovat až takové potíže jako v mnoha jiných členských státech. Takže bude třeba, aby na tuto implementaci se věnovaly příslušné lidské zdroje, ale jinak si nemyslím, že by finanční krize měla tuto implementaci ovlivnit. Ale samozřejmě, že všichni se budou teď, jak už jsem říkal, dívat spíše dovnitř, do svých zemí v souvislosti s potížemi, než na to, co je mm, třeba dělat v širším rámci. Náš premiér také se zavázal, že e, znovu e, se zeptáme Iru, co se referenda týče v tomto roce. Doufám, že už bude lepší výsledek. To je k tomu dotazu o referendu o Irech. A e, zase e, možná, že to, co se, by se stalo v lednu 09, je něco jiného, než co se stane třeba na podzim v roce 2009. Na základě politických zkušeností vím, že to může být jiné. Třeba bude účinnější kampaň pro Lisabonskou smlouvu, než jako tomu bylo minule a snad to bude úspěšné, ale nakonec to bude na Irech, aby se rozhodli. Paní Pleštinská. Eh, paní ze Slovenska, těžko to, to vyslovuji. Zda tady bude nějaký benchmark pro ten one-stop shop, eh, katalog a tak dále. Eh, to bude trvat ještě nejméně do roku 2010 my často říkáme benchmarking, ale myslím si, že nám hlavně jde o lepší praxi. A pak tady byla otázka zase prospěchu z veřejných zakázek pro drobné a střední podniky. Oni z toho mají prospěch, ale možná, že bychom se měli zase na některá ta pravidla znovu podívat. Mnozí řečníci hovořili právě o tom udělení zakázek, tak snad by se s tím měla komisař potom zabývat, nový komisař, pan Weiler. Ehm, já se dívám na její otázku pozitivně jakékoliv kroky budeme činit, mě nevadí, když se udělají tři kroky dopředu a dvě kroky zpět, protože vždycky máme zisk toho jednoho kroku. Takže je to důležité, abychom šli prostě dopředu a nešli zpět. Já jsem, eh, Já jsem eh, od přírody relativice a myslím si, že eh, to by ohledně nebrání k praktickému realismu. Potom je tady otázka takže tím jsem vyřešil vlastně všechny otázky paní Weilerové. A potom, pokud jde o kontakty se Spojenými státy, tak máme samozřejmě vysokou úroveň spolupráci e, se e, s Spojenými e, státy ohledně finančního nařízení. Já si myslím, že to funguje velice efektivně a jsem rád, že to bylo zřízeno. Víte, že ne vždycky eh, se shodneme, ale obě dvě strany eh, jsou dobře informovány o tom, co se děje v této oblasti regulace na druhé straně oceánu. V ostatních eh, oblastech bychom možná mohli udělat více, ale myšlenka transatlantické ekonomické rady, což bylo takové dítě kancelářky Merkelové, která začala v roce 2007, na, 2007, tak to začalo poměrně efektivně fungovat. Budeme mít další jednání transatlantické hospodářské rady v Par prosinci. Doufám, že nová obanová administrativa eh, se k tomu nebude stavět tak jako ta předchozí a že to bude žít ještě lépe, že na tomto fóru si můžeme probrat, eh, říkat spoustu otázek a to nejenom v regulační oblasti. Potom k tomu, co říká Charlotte Sederschild. Myslíte, eh, že myslím, že máte dobrou představu o tom, jak funguje? No vidíte, že se snažím prostě nefungovat nějaké slonovinové věži, ale spíš jako reálně pochopit eh, skutečnost. A pokud jde o to, co si myslím o budoucnosti EU, tak doufám, že za 25 let eh, pokročíme eh, už úplně kam jinam z těch stávajících v obtíží a posuneme Evropskou unii vpřed a budeme dělat ty věci, které Evropské unii jdou dobře. Eh, paní předsedkyně hovořila o, o roli jednotlivých členských států. Já myslím, eh, že bych to neměl říkat jenom kvůli tomu, eh, že jste zrovna v předsednictví, ale i říkám to při jiných příležitostech. Myslím si, že nové členské státy jsou odhodlanější hánit o, to, o, o tu otevřenost já si myslím, že opravdu mají velice pozitivní eh, přístup a staví se k věcem otevřeně. Doufám, že to bude tak trvat a doufám, že jejich vliv se bude šířit zase na staré členské státy které možná prochází určitou, eh, eh, určitým opačným obdobím. Čili já si myslím, že dohromady Eh, že, že například váš členský stát je velice eh, otevřený vůči eh, jednotnému trhu a tyto příležitosti společně můžeme opravdu zásadním způsobem posílit a prohloubit. Já myslím, že to všechno. Děkuji. Děkuji za vaše slova, práci, za naši spolupráci za posledních pět let. Také bych poděkovala kolegům za jejich dotazy a připomínky a myslím, že tady uzavřeme projednávání tohoto bodu jednání a uvidíme se později při nějaké společenské akci eh, společně s panem komisařem Ekrým. Děkuji vám mnohokrát. Vážení kolegové, eh, ještě neodcházejte, prosím. Ještě, ně, ještě něco do bodu různé? tak nic, takže jenom příští zasedání výboru. To bude v úterý 10. února. A příští středu 11. Eh, a 12. ve čtvrtek také máme rozsáhlý program. Přeji vám hezký víkend. Naschledanou.